Dámy a pánové, zahajujeme jednání. Je to zasedání, které je přístupné veřejnosti, tedy veřejnosti, která má i možnost fyzicky zde pobít. Ty jsou vítáni a ti, kteří nemají možnost si sednout, jsou ve stoji, ve stoje, ale samozřejmě žádám, aby každý byl velice potichu leda, že by jim předseda zasedání předal slovo. Naše jednání dnes odpoledne je důležité, je také eh, přenášeno kamerou na internet, takže celý svět sleduje jednání rozpočtového výboru Evropského parlamentu. To nás tak trochu utěší z toho, že jsme se museli vrátit eh, z dovolené poněkud dříve, alespoň to platí pro většinu z vás. Chtěl bych vás přivítat koncem tohoto léta, začátkem podzimu. Zvláště vítám naše nové členy, kteří zažijí eh, tento první zážitek zasedání rozpočtového výboru. Máme jednání na počátku našeho cyklu zasedání, tak jako belgičtí děti, kteří mají první školní den. Máme velice naplněný program a budu potřebovat vaši spolupráci, abychom si udrželi intenzivní rychlost našeho jednání. Máte před sebou dosti velký počet témat, tak jako obvykle dokumenty které souvisí s body na programu. Jsou zde uvedeny, dostali jste je taky v Kobu News a také v rámci brožurky, která byla vydána útvary pro šíření informací generálního ředitelství vnitřní politiky Evropského parlamentu ohledně interinstitucionální dohody ze 17. května 2006, protože to je rámec, v rámci kterého vypracováváme náš rozpočet. Zvláště mezi námi vítám pana Šemetu, kterého si vyslechneme v rámci výměny názorů, které souvisejí s jeho kandidaturou do Evropské komise. A také jsem při této příležitosti pozval předsedu výboru pro rozpočtovou kontrolu který delegoval jednoho ze svých místopředsedů, vzhledem k tomu, že on sám neměl možnost být eh, fyzicky přítomen, takže pan Liberacký a Jean-Pierre Pory jsou zde a vítám je. Prvním bodem na programu je přijetí naší agendy. Toto jste dostali 27. srpna. Pokud nemáte připomínky, tak budeme vycházet z toho, že tento program je přijat. Podle tohoto programu ta podstatná část odpoledne bude věnována výměně názoru s panem Šemetou a poté budeme mít možnost se seznámit Eh, s prací zpravodaje pana Suriana ohledně rozpočtu na rok 2010. Eh, vypracoval dva dokumenty, které vám jsou rozdány. A pak budeme mít výměnu názorů a sice na téma zprávy pana Vladimíra Maňky. Týká se to mm, opět prezentace rozpočtu Evropského parlamentu. Tento bod jsem zde uvedl. Pan Gianni Pitela, náš bývalý kolega z rozpočtového výboru, byl včera jmenován Birem parlamenta jako místopředseda, který bude zodpovědný za rozpočet. Takže přijde, bude doprovázen generálním tajemníkem a představí nám eh, současnou situaci z hlediska úvah, které provádí byro. Je to nové byro, které se vytvořilo včera večer ale v rámci úspory času bylo by dobré mít alespoň tuto první výměnu názoru. 18.30 budeme mít zasedání, které bude vyhrazeno koordinátorům. A zítra budeme pokračovat v 9 hodin. Budeme mít slyšení osobností, kterých se týká problematika bouře, která zničila část lesů eh, v jihozápadní Francii a tam budeme navrhovat, abychom odsouhlasili solidární eh, pomoc. A také si vyslechneme zprávu eh, paní Juty, kde eh, budeme schvalovat nebo zamítat různé převody finančních částek. částek. Oznámení předsedy. Toto je uvedeno v Kobu News. Máte tam také seznam jazyků, které jsou k dispozici, to znamená 18. Odpovídá to všem jazykům členů naší, našeho výboru. Nebudu hovořit o těch jednotlivých studiích, které právě probíhají a o termínech, které jsou oznámeny v Kobu News. A proto vám navrhuji, abychom hned přešli na následující bod a jedná se o schválení zápisu ze zasedání z 23. června 2009. Eh, to bylo ještě za předchozího Evropského parlamentu a zápis našeho prvního zasedání z 21. července 2009. Pokud nemáte nějaké připomínky do konce našeho zasedání zítra, budeme vycházet z toho, že tyto zápisy jsou schváleny. A nyní se dostávám k bodu čtyři. Výměna názorů s rezignovaným komisařem panem Šemetou. Jistě si pamatujete, drazí kolegové, že paní Grybavská IT, která byla komisařkou zodpovědnou za rozpočet od roku 2004, kandidovala v rámci voleb litevského lidu a díky pověsti, kterou si eh, získala v Bruselu, byla vítězně zvolena. Jsme tomu samozřejmě rádi. A nová litevská vláda určila pana Šemetu, který by ji měl eh, nahradit, který až do posud vykonával funkci ministra financí ve vládě Litvy. Jsme v situaci, která je poněkud specifická. Pan Šemeta není jediný v této situaci. Máme zde ještě dva další dezignované komisaře, kteří zítra se propůjčí stejnému stejné proceduře výměny názorů v rámci příslušného výboru. Je to poněkud specifická situace, protože se pro nás jedná o to, abychom eh, posoudili a případně potvrdili volbu, kterou učinila Evropská rada z hlediska eh, doporučení pana Baroza. To znamená eh, volby náhradníka za paní Grebaskaute až do konce mandátu současného, současné komise. Takže Hovoříme pouze o době, která jde až do konce mandátu této komise. Víme, že pan komisař Kalas, a zvláště v rámci trialogu v červenci, zajišťoval eh, dočasnou, dočasně tuto funkci. Jedná se pouze o dokončení mandátu. Konkrétně to znamená, že musíme společně projednat rozpočet na roku 2010. A proto konference předsedů rozhodla, že nebude formální slyšení v tom smyslu, jak jsme postupovali až do posud na začátku mandátu nové komise, tedy hearing, ale dojde pouze k jednoduché výměně názorů. To znamená, bude to zjednodušené řízení. A v tomto duchu jsme zaslali dotazník panu Šemetovi, byl to tak trochu obecný dotazník, který vypracovala konference předsedů. Pan Šemeta nám odpověděl. Jeho odpovědi vám byly zaslány a nyní mu navrhuji, aby se ústně představil, aby představil svoji osobu a aby nám řekl, jakým způsobem bude vykonávat tuto funkci a jak bude zajišťovat vztahy mezi komisí a Evropským parlamentem a námi. Dále budeme mít stručnou diskuzi, to znamená, slovo dáme koordinátorovi a v rámci zjednodušeného řízení Catch the Eye i ostatní členové, pokud si to budou přát, budou moci vyjádřit své názory nebo položit otázky panu Šemetovi. Děkuji vám a slovo má náš designovaný komisař pan Šemeta. Vítejte, máte slovo. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dovolte krátké úvodní vystoupení v litevštině a poté budu odpovídat na vaše otázky v angličtině, čili s vaším dovolením začal bych své vystoupení litevsky. Eh, monsieur le Président, eh, honorable members, eh, gerbiamosios ponios ir ponai. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, jsem nesmírně poctěn, že mohu vystoupit na této schůzce a mohu se představit vám přímo zvoleným zástupcům Evropského lidu, kteří pracují v tomto těžkém období ve výboru pro rozpočet. Je to nesmírně obtížná oblast, velice zodpovědná oblast. V současné době Evropa prochází obdobím obrovských výzev. Máme zde ekonomickou krizi rozsahu, které nemusela čelit žádná jiná poválečná generace v Evropě. Musíme pomáhat těm nejzranitelnějším. Musíme pokračovat a zintenzívnit práci v oblasti ekonomické obnovy. Musíme zhodnotit rizika a zároveň přijmout opatření, abychom bojovali proti druhé vlně této krize. Nemůžeme ztrácet čas, potřebujeme reagovat okamžitě bez ohledu na to, jak se zaměřujeme na stávající ekonomickou situaci, nesmíme v tomto období zapomínat na to, že krize, které čelíme, není pouze obdobím strádání či problémů. Představuje rovněž příležitosti, příležitosti a možnosti pro následující generace. A právě proto bychom měli reagovat i na klimatické změny, například v současnosti, nejenom v budoucnosti, protože poté by mohlo být příliš pozdě. Rovněž bychom neměli zapomínat na energetické záležitosti a měli bychom zahájit ehm, různé reformy, strukturální reformy, které by umožnily udržitelný rozvoj do budoucna. To od nás očekávají naše lidé, toto jsou naše priority. Věřím, pevně jsem přesvědčen o tom, že moderní evropský rozpočet by měl změnit Evropu, ale zároveň se měnit společně s Evropou. Jsem přesvědčen o tom, že na základě mých zkušeností eh, jsem schopen dosáhnout těchto cílů. Většina mého profesního života byla přímo spojena s reformami na národní úrovni. Doufám, že tyto zkušenosti, pracovní zkušenosti, budu moci využít i na evropské úrovni. Mám přímé zkušenosti rovněž s integrací Litvy do Evropské unie. A tyto zkušenosti mi umožnily získat teoretické i praktické zkušenosti, vědomosti ohledně politických principů, institucionálním rámci, rozhodovacích procesech a různých procedurách v rámci Evropského společenství. Zároveň jsem působil jakožto minister financí, což mi umožnilo zároveň získat hluboké znalosti, poznatky o politických i technických aspektech evropského rozpočtu mé povinnosti mi umožnili lepší pochopení důležitosti eh, mezi institucionálních vztahů a spolupráce. Já podporuji tento princip a budu se snažit o úzkou a konstruktivní spolupráci s Evropským parlamentem tím, že jsem byl členem mé vlády a zastupoval jsem litevskou vládu v radě, získal jsem přímé zkušenosti i s prací přímo v radě. Tyto zkušenosti budou užitečné i v rámci institucionálních jednání a jiných kolektivních úkolů, které budou vyžadovat ambiciozní mm, myšlenky a zároveň konstruktivní přístup a spolupráci všech zúčastněných stran. Rozpočet pro rok 2010 bude právě jedním z takových naléhavých a těžkých úkolů. Na základě svých zkušeností vím, že jednání nejsou nikdy jednoduchá, jakmile jsou zapojena do toho finanční, finanční záležitosti a proto jednání ohledně rozpočtu 2010 budou komplikovaná. Nejenom proto, protože zde jsou obvykle, obvykle různé názory, pokud jde o strukturu výdajů a rozsah rozpočtu, ale rovněž z důvodu obtíží stávající situace, to znamená veřejné finance a neutuchající problémy, rozpočtové problémy v jednotlivých členských státech. Pravděpodobně na podzim letošního roku dojde k pokroku v oblasti Lisabonské smlouvy, pravděpodobně eh, vstoupí v platnost. V tom případě nové procesní záležitosti, které budou spojeny s praktickou implementací různých nových ustanovení a organizace rozpočtového procesu, tak jak je vidíme v této Lisabonské smlouvě, budeme muset začlenit na seznam všech těchto záležitostí, které se týkají rozpočtového procesu mm, v důsledku změn právního prostředí. Poté budeme potřebovat především selský rozum a pružnost, tak abychom neohrozili konečný cíl, to znamená rozpočet pro příští rok. Zároveň se budeme se snažit o určitou rovnováhu mezi rychlou implementací nových procesů a zdravou kontinuitu. Bude to test politické Mm, zrálosti institucí a všech eh, zainteresovaných stran v rámci rozpočtového jednání. Jsem přesvědčen, že se nám povede nalézt řešení. Toto je jediný správný, odpovědný způsob reakce na stávající situaci. Vidíme zde výzvy, které vyplývají z krizové situace a Evropa potřebuje ty dobré zprávy ještě více než v minulosti. Potřebujeme jasný signál politické stability, abychom tím bojovali proti hospodářské nejistotě. Potřebujeme úspěšný úspěšní včas, včasnou dohodu ohledně rozpočtu a to bude ten správný signál, který jasně poukáže na to, že evropské instituce jsou jednomyslné a jsou schopné zaměřit svou eh, pozornost na tyto rozhodovací procesy. To je první oblast. Zároveň tato dohoda bude tvořit finanční základy um, politických priorit, které před sebou máme. Slyšíme už v stá- ve stávající době pozitivní signály z, určitých, z některých krajin, z některých zemí a zároveň i z některých oblastí ekonomiky, ale zároveň samozřejmě to představuje veliké obavy v očích našich občanů, především v oblasti ekonomiky. Průzkum, který byl publikován v srpnu hovoří o tom, že každý třetí občan se obává ohledně eh, ekonomické nestability, nezaměstnanosti nebo má strach, že přijde o pracovní místo. Ekonomická recese a napětí, které vidíme v oblasti veřejných financí, představují jeden, jednu z největších problémů mm, našich lidí, evropských vlád. Je jasné, že, na zákon, že mm, v této situaci musíme oživit naši ekonomiku. Toto je jedna z nejnáléhavějších úkolů eh, naší oblasti. Proto musíme nalézt eh, dobré zdroje a finanční prostředky na základě opatření, které máme v Evropském plánu ekonomické obnovy. znamená to pouze omezení dopadů vstávající krize, ale zároveň vytvoření dobrých podmínek pro rychlejší oživení z této recese a pro podporu a finanční mm, podporu různých strukturálních reform, jakož i eh, rozvoje po krizovém období hmm, rozpočet eh, abychom splnili naše úkoly, musíme zajistit i to, že naše priority, které zde vidíme, budou přetaveny v konkrétní kroky. To znamená nejenom alokování jednotlivých finančních prostředků pro splnění cílu a zároveň určité stimuly, aby došlo eh, k rychlé absorpci jednotlivých finančních prostředků, abychom napomohli potenciálním beneficientům eh, vhodným způsobem využívat tyto finanční prostředky. Nemáme dostatek času, čelíme veliké krizi, z toho vyplývají změny a proto ti, kteří mm, zahájili a implementují evropský projekt, vyžadují i rozpočtovou podporu, aby mohli pokračovat. Nesmíme na to zapomínat a proto musíme nalézt řešení eh, rychle, bez prodlení, tak abychom u umožnili i tok finančních prostředků z Bruselu do cílových destinací. Věřím, že už máme prostředky k dispozici, tak abychom tento proces urychlili. Proto udělám vše, co je v mých silách, abych využil tyto prostředky, abych zajistil to, že finanční mechanismus opravdu funguje ke prospěchu nás všech. Jsem přesvědčen o tom, že máme zdroje, máme dostatečné zdroje k dispozici, které by nám umožnili dále zlepšovat ustanovení finančního nařízení, tak to znamená, že bychom je mohli zjednodušit a zajistit zdravou rovnováhu mezi finanční disciplínou, mm, odpovědností, transparentností a jednoduchostí těchto procesů musíme administraci sladit s novými fondy, strukturálními fondy především a zjednodušit pravidla, která poskytuje, na základě kterých poskytujeme finanční pomoc. Toto byly moje priority. Jakožto ministra financí jsem velice rád, že se nám povedlo nalézt mnoho úspěšných řešení v mém působení a toto bude i jeden z mých cílů v práci v rámci Evropské komise. Příležitost přispívat k evropské rozpočtové reformy představuje obrovskou výzvu, historickou výzvu a pro mě to bude veliká profesionální výzva, veliká čest. Jsem zastáncem změny a reforma finančního systému by měla být založena na základě principu přidané hodnoty. Tento základ by měl bojovat proti chybným ideologiím takzvaného juste retour, což ehm, je princip, který není kompatibilní s naší misí v této oblasti a není kompatibilní ani s rozvojem Evropské unie. To znamená takový ten princip, to já jsem něco zaplatil a musím to dostat zpět, nebo chci zpátky to, co jsem zaplatila podobně. To v podstatě jsou velice, to jsou velice špatné přístupy. Musíme především investovat, pomáhat našim lidem a v rámci těchto principů, které jsou spojeny s kvalitními výdaji a s velikou efektivitou, měly naše investice by se měly zaměřit především na nejnaléhavější záležitosti, na ekonomický růst, na tvorbu pracovních míst, na energetickou bezpečnost, reagovat na klimatické změny, na mm, to, aby se z našeho společenství stal globální hráč. Toto jsou naše hlavní priority které vidíme i v rámci politické debaty ohledně evropského rozpočtu. To by měly být naše prvořadé priority. Hovoříme-li o struktuře rozpočtových příjmů, základním principem by měli, byl, měl být transparentní systém příspěvku. V minulosti to bylo narušováno složitým systémem různých výjimek, úprav, odchylek a podobně. V současné době, domnívám se, potřebujeme zjednodušený, pružný finanční mechanismus. Svět se mění, mění se opravdu závratnou rychlostí, závratným tempem. Nesmíme na to zapomínat a proto musíme mít na mysli rozpočet, který bude rychle reagovat na měnící se prostředí, na měnící se potřeby. Toto je naše priorita. Je pochopitelné, že rozpočtová reforma je neustálá, neustálým procesem a samozřejmě, že si zaslouží Eh, samostatnou diskuzi. Já doufám, že budeme mít možnost si to prodiskutovat podrobně, jakože jiné důležité záležitosti budoucnosti, jakože systém financování. Osobně jsem připraven na konstruktivní otevřenou spolupráci založenou na vzájemném pochopení mezi Evropským parlamentem a zároveň s vaším váženým výborem pro rozpočet, který v této době pracuje na těchto aktuálních záležitostech, který může ovlivnit nejenom ekonomickou situaci, ale i budoucnost celé celé Evropy. Doufám, že dnešní setkání bude představovat kvalitní základ této spolupráce a nyní jsem připraven odpovědět na jakékoliv otázky. Děkuji vám za váš čas a za pozornost. Děkuji vám za stručný projev, který obsahoval však skutečný akční plán a tak, jak jsem již uvedl, dáme nejdříve slovo koordinátorům, kteří si přejí promluvit, ale Laslo Šurian byl netrpělivý a chtěl promluvit. Laslo, prosím. Já jsem naopak velmi trpělivý, pane předsedo. A využiji svou mateřštinu, protože se domnívám, že je základním právem každého evropského občana v rámci evropských institucí, aby mohli tady hovořit svým jazykem. Nejdříve chci vám poděkovat, že jste hovořil litevsky a budu hovořit maďarsky. Eh, Já bych chtěl poukázat na větu, kterou jsme slyšeli z úst eh, kandidáta. Musíme se tedy držet rozumu. A kontextu rozpočtu to také znamená, že pro nové úkoly potřebujeme nové zdroje. A v tomto výboru to tak většinou je. Pane Šuriane, máme problém s francouzštinou. je tu zvuk v pozadí tedy portugalštiny a francouzštiny. Děkujeme technikům, že nás zbaví této komplikace. Prosím, maslo. Takže mohu se pokusit o pokračování? Prosím. Tak nyní to již funguje. Věřím, že komise pro nás bude i nadále seriózním partnerem, abychom byli schopni definovat zdroje pro tyto nové úkoly. Hovořili jsme také o energetické bezpečnosti a jménem Evropského parlamentu máme důvěru, že budeme mít dokonce lepší spolupráci s komisí Pan Šemeta se dotkl velmi zajímavé otázky pro budoucnost. Spravedlivější a transparentnější, tedy struktura příjmů v rozpočtu. Předseda komise se zabýval touto otázkou a Evropský parlament by uvítal výsledky v tomto směru. My jsme o tom dlouze jednali, o otázce příjmu a nyní bychom uvítali hmatatelné výsledky. Také jste zmínil, že rychlá reakce by měla být na celou řadu otázek. To je největší potíž, se kterou se parlament vyrovnává a je to také relevantní pro veškeré evropské instituce nalézt rychlé reakce pro naléhavé výzvy. Jak zlepšit situaci? A jsem přesvědčen, že se nám podaří nalézt dobré výsledky. Chci vám opět poděkovat za to, že jste mluvil svou mateřštinou. Chci vám poděkovat za to, že jste byl schopen použít i další jazyk pro přímou komunikaci. A chci poblahopřát slovenským kolegům k státnímu svátku, který připadá na dnešní den. Výborně, drahý kolego, a my se připojeme k blahopřání slovenským kolegům. Pan Šemeta pochopil, že pokud má dostat kladné stanovisko od pana Šurina, musí se naučit maďarsky. Pan Ferm požádal o slovo. Tak so Eh, Já heter Göran Färm, är eh, svensk ledamot och... jsem Johan Färm, jsem švédským poslancem a jsem eh, novým koordinátorem za socialisty. Nejdříve vás chci přivítat v Evropském parlamentu. Jsme rádi, že jste zde mezi námi. Váš mandát je omezen na několik měsíců a přesto je důležité položit několik politických otázek. Já jsem se zabýval vašimi odpověďmi na otázky, mám váš životopis, jste skutečně plně kvalifikovan, bývalý minister financí a tak dále. A, avšak eh, jsou tu i některé politické otázky a bude třeba politicky rozhodovat ve vaší funkci. Nejdříve rozpočet na rok 2010. Vy jste zmínil váhu Evropské unie v ekonomické krizi, kterou prožíváme. Existuje plán hospodářské obnovy, ale schází financování. Když hovoříme o rozpočtu, tak eh, musíme hovořit zejména o zdrojích pro rozpočet 2,4 eh, miliardy euro na plán obnovy. Přemýšlel jste o to, máte v hlavě určité náměty? o tom, jak tento spor o financování vyřešit, tedy spor mezi Evropským parlamentem a vašimi bývalými kolegy ministry v Radě ministrů. Nejde jenom o plán obnovy, ale také o jednotlivé finanční nástroje pro finanční pomoc. A další otázka, která je dlouhodobější, jde o revizi ve střednědobém výhledu finančního. Parlament schválil před létem zprávu pana Bege o, této, o tomto vyhodnocení na půli cesty a nás by zajímalo, co si o tom myslíte. Paní Grybauskajte předložila řadu návrhů za tímto účelem. A my jsme několikrát tuto otázku zmínili. Řekli jsme, že není dost financování pro kategorii 4, pro zahraniční politiku. Nemáme dost prostředků pro Galileo, pro Technologický institut, pro Food Facilities, pro celou řadu problémů. My jsme o tom hovořili a je třeba postupovat velmi rychle. Já bych vám byl vděčen, Kdybyste nám mohl říci, jaký máte před sebou harmonogram? Chce komise předložit příslušné návrhy, pokud jde o toto hodnocení na půli cesty? Můžete být konkrétnější, pokud jde o politické priority. A jinak vám děkuji. Děkuji, milý kolego. A stále mezi koordinátory paní Gariga. No está. Paní Gariga tu není. Nedá se nic dělat. Paní Jensen. Tak, øh, Děkuji, hm, pane předsedo. I eh, já bych se chtěla připojit k poděkování za slova, která se zazněla ze strany nového dezignovaného komisaře. Eh, vnímám to jako velice vstřícnou záležitost. Eh, všechny tyto myšlenky, které nám představil ve, své, ve svém projevu. Otázky, které jsou pro mě eh, velmi aktuální, se velmi podobají těm, které uvedl předřečník, například otázka flexibility v rozpočtu EU. To je skutečně velice palčivá otázka. A myslím si, že v posledních letech jsme viděli, jakým způsobem komise a zvláště její předseda, pan Barozo velice um, rádi se snažili reagovat na to, co se děje ve světové ekonomice a museli si uvědomit, že to není jednoduché. Celý ten systém je rigidní v rozpočtu Evropského, Evropské unie. Je to rozpočet, který je zaměřen na víceletý plán, ale když se jedná o reakce na neočekávanou událost je prakticky nemožné eh, něco eh, vytvořit. A proto i pro nás by bylo zajímavé si vyslechnout, jakým způsobem eh, se budete vydívat na otázku flexibility, zvláště z hlediska rozpočtu na rok 2010. Například z hlediska prostředků na všechny tyto projekty v oblasti energetiky, na kterých jsme se shodli. Všichni se domníváme, že to je dobrá a správná idea a také v souvislosti s novým plánem Postkyota. I zde by bylo dobré zajistit, aby tyto projekty byly podpořeny. A samozřejmě s tím souvisí obrovské investice do infrastruktury, ale odkud eh, se mají čerpat tyto prostředky? Na to bychom potřebovali odpověď. Máme stále problémy se zahraniční politikou. Eh, stále se objevují nové hm, události, například v Palestíně. Tam si klademe otázku, jakým způsobem zafinancovat celý mírový proces v této oblasti. A jak to vypadá eh, s dlouhodobějšími postupy. Tady čelíme každý rok eh, neustále potřebě těchto prostředků. Jakým způsobem toto správně zvládnout? A dále bych eh, se ráda dozvěděla, jakou představu má pan komisař o otázce eh, Lisabonské smlouvy, která eh, vstoupí v platnost. My už jsme uzavřeli dohodu ohledně rozpočtu na rok 2010 v tom smyslu, že se bude postupovat podle těch starých pravidel. Není možné, aby uprostřed toho procesu, uprostřed roku se začalo pracovat podle nového postupu. Ale po prvním lednu bude nutné zahájit nový postup tak aby se mohla dodržovat nová pravidla. A tady bych ráda věděla, jakou iniciativu chce uplatnit komisař na podzim, tak abychom mohli čelit všem těmto novým výzvám, které budou souviset se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. A v souvislosti s dopady na rozpočtový proces. Jaký plán v tomto ohledu bude mít? Děkuji. Děkuji. A Elga Trüppel má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu také hovořit svojí mateřštinou. Já bych také nejdříve chtěla poděkovat panu komisaři za jeho projev a zvláště za to, a tím nebudete překvapeni, že pro mě jako zelenou koordinátorku byla důležitá otázka toho, jakým způsobem se bude řešit finanční krize a otázka reálné ekonomiky v souvislosti s klimatickými změnami. To je pro nás centrální záležitost. Samozřejmě na jedné straně je to otázka, která by měla zajímat všech 27 států, ale je to také centrální stěžení otázka pro evropský rozpočet. Dále bych se velice zajímalo o jednu věc, o které jsme ještě nehovořili. Jak se díváte na plánování na příští měsíce, nikoli na těch pět let dopředu, ale jak se díváte na rozpočet 2010? Chtěla bych vědět, ta z vašeho pohledu z hlediska strukturálních fondů a rozpočtu na 2010, zda se budete snažit zaměřit tyto mm, projekty ekologicky, to znamená z hlediska udržitelnosti, z hlediska udržitelné sanace budov a také z hlediska politiky v oblasti energetice. Vidíte tady možnost eh, tyto korektury eh, zanést i do rozpočtu na rok 2010? Co tež by mě zajímalo z hlediska zemědělské politiky, pokud budu brát vážně to, co jste řekl, tak je nutné vnímat nově mm, otázky klimatické změny, jakým způsobem zajistit eh, veškeré nezbytné opat, nezbytná opatření v zemědělství, jakým způsobem se stavíte například k biologické produkci, to znamená, jakým eh, způsobem hodláte případně používat eh, biologické biopohonné hmoty. Chtěla bych aby, se, eh, aby docházelo k určitému plítvání časem a proto bych byla ráda, kdybyste se vyjádřil také eh, ke Green New Deal z hlediska zelených. Můžete i v tomto ohledu něco začít a jste ochoten v příštích letech vydávat více peněz na Erasmus, na stipendia, na výzkum, protože eh, my jsme se mm, poučili z krize, že musíme mít dobře vzdělané lidi i z hlediska pracovních příležitostí, musíme se snažit vytvářet nové produkty a pak budeme moci najít uplatnění na mezinárodních trzích, jinak nebudeme mít žádnou šanci. Eh, vidíte eh, příklad Číny z hlediska právě ekologických technologií. Tady by Evropská unie měla dělat mnohem více a měla by být úspěšná s novými produkty na tomto trhu. Děkuji. Děkuji, drahá Helgo. Eh, vnímám, že koordinátoři se vrátili z dovolené ve vynikající formě. Připomínám ještě, že pan Šemeta by měl dokončit mandát paní Grybauskajte. Možná bude eh, vyzván k tomu, aby hrál důležitou roli i v té následující komisi. A pokud tomu tak bude, pak soudců patřičnou dobu bude muset absolvovat to skutečné řízení hearingu. Zatím se jedná pouze o dokončení mandátu. To znamená, jedná se o to, aby v současné eh, komisi doprovázel první čtení parlamentu, aby dokončil dohodovací výbor mezi komisí a výborem, aby dokončil druhé čtení. A sice z hlediska rozpočtu na rok 2010. Někteří kolegové začínají klást panu Šemetovi otázky ohledně rozpočtové politiky z hlediska e, rozpočtu na deset příštích let. Já nepochybuju, že bude mít odpovědi i na tyto otázky, ale o co dnes jde, to je poněkud skromnější než tento rozpočet na delší dobu. Pan Portas je poslední koordinátor, který zažádal o slovo a já mu s radostí slovo uděluji. Eh, senhor presidente. Eu eh, manter-me-ei eh, nos... Děkuji, pane předsedo. Já se skutečně omezím velice striktně na tento rozpočet na rok 2010. A já vím, že situace pana komisaře není jednoduchá, protože naskakuje do rozjetého vlaku, pokud to tak mohu říci. Myslím si, že komisař velice správně mm, pojednal tyto rozpočtové otázky a spojil je s otázkami finanční a ekonomické krize. Také uvedl, že je nezbytné, abychom mm, měli velmi náročné plány, ambiciozní plány, ale samozřejmě Tady mám potíže s rozpočtem 2010, abych se v tom zorientoval. Samozřejmě je to rozpočet, který by měl zajistit určitou kontinuitu a tudíž tento rozpočet je málo vnímavý na otázky řešení finanční a ekonomické krize. Tento rozpočet ne příliš dobře tedy reaguje na to, co tato krize vyvolala v naší populaci. A s tím souvisí také možnosti něco učinit a pokročit před eh, z hlediska tedy tohoto rozpočtu. Pokud se podíváme na ty jednotlivé ekonomické a inovační programy, tak ehm, vidíme, že je tady jeden signál, který bychom měli vydat jako poslanci, nebo vyslat jako poslanci, a sice, jak Evropská unie uprostřed této krize přistupuje k sociálním otázkám v otázkách zaměstnanosti. Tady máme, eh, registrujeme pouze vzestup o 0,5 To znamená, tady prakticky nedošlo k žádnému navýšení, pokud se na to podíváme z hlediska konstantních cen. A myslím si, že to je ten nesprávný signál, který vysíláme. Na druhé straně všichni vidí, že se jedná o skutečně globální krizi. Je to globální krize, která nás do této krize zatáhla, nás i ostatní. A i my tedy cítíme dopady této krize. A Tady mám určité potíže rozpoznat, jakým způsobem Evropská unie se snaží stát, stát tím globálním hráčem z hlediska rozpočtu. Eh, je zde snaha nějakým způsobem vyrovnat tento rozpočet, ale já jako občan bych řekl, že jsou tady široké rozpory. A v této souvislosti bych se zmínil o třetím bodu na závěr. Svým způsobem se musíme podívat na správní výdaje. E, tady je e, navýšení o 2,1 U těch institucí to je přiměřené navýšení, zvláště u komise. U komise to navýšení je jenom o 0,1 Já bych si přál, aby pro všechny instituce této souvislosti, kde občané mají výrazné potíže. Tady bych si přál, nebo v této souvislosti bych si přál, aby tyto tři instituce se skutečně snažily eh, zajišťovat ekonomické náklady. A tady bych chtěl znát váš názor. Vím, že evropští poslanci by měli zapracovat i v této oblasti. Takže tyto náklady a výdaje nejsou tak naléhavě nutné. Děkuji. Děkuji. Děkuji, milí kolegové. Já nevím, zda pan Šemeta odpoví na vaši poslední otázku, protože, jak víme, tak je zde gentlemanská dohoda kterou jsme aplikovali až do současné doby, teda mezi našimi institucemi. Ovšem je to velice silný argument a jsem si jistý, že budete mít možnost to ještě jednou zopakovat, jakmile budeme zkoumat i za přítomnosti zástupců Běra našeho parlamentu návrh rozpočtu parlamentu pro rok 2010. Ovšem, Vidíme, že se zde objevil pan Salvador Garriga mezi tím a rovně žádal o slovo. Víme, že odešel velice rychle před chvíličku, ale opětovně se nám vrátil, takže chceš, Salvadore, chceš jakožto koordinátor vystoupit? Děkuji, pane předsedo. Děkuji velice stručně, protože mý kolegové jistě už pokryli většinu většinu těch myšlenek, které jsem chtěl předložit. Především dovolte, abych přivítal pana Šemetu, abych mu poděkoval i za jeho vystoupení, za jeho záměry. Já myslím si, že dnes asi nemůžeme zacházet do nějakých podrobností, nějakých otázek, protože ve stávajícím okamžiku jistě není schopen nám poskytnout všechny odpovědi. Ovšem, když se podívám na některé části jeho vystoupení, vidím, že Pan komisář zdůrazňuje ty oblasti, ve kterých ve kterých parlament a výbor pro rozpočet jasně říkají, že chceme dohlížet nad eh, těmito oblastmi, proto bych rád eh, poblahopřál panu Šemetovi a jeho kanceláři za to, že opravdu vybral, vybral ty záležitosti, které my jakožto parlament i výbor pro rozpočet považujeme za důležité, především v posledním období a zároveň tu potřebu vysvětlit určitý rozpor mezi potřebami naší ekonomiky a zároveň vidíme eh, ten kolaps jednání s radou v období implementace plánu hospodářské obnovy, jak už se o tom zmínilo několik kolegů. Pan Šemita se rovněž zmínil ve svém projevu o potřebě, o potřebě rozpočtové kázně, transparentnosti, odpovědnosti a zjednodušení jednotlivých procesů. S tím bezvýhradně souhlasíme a jsem jistý, že pan designovaný komisař bude mít v rámci svého portfolia dostatek síly a argumentů, aby přesvědčil Evropskou radu o potřebě posunout tuto politiku v oblasti finanční kázně dál. A pokud jde o poznámky posledního koordinátora z, ze sjednocené levice, v současné době máme rozpočet, který představil více potřeb než vůbec zdrojů a právě proto bychom se na to měli podívat obecnějším způsobem, pokud jde o určitou pružnost, flexibilitu rozpočtu, která by měla být aplikována v rámci revize. Rozpočet asi je příliš brzo, jak už se o tom zmínilo mnoho kolegů. Ovšem rád bych zdůraznil ještě jednou to, že základem vaší spolupráce s naším rozpočtovým výborem je i vaše rigorózní, váš rigorózní přístup, který budete postupovat v rámci tohoto plánu, který má v této oblasti a kde my, jakožto parlament, opravdu netrpělivě očekáváme tyto výsledky. Velice mm, jsem vděčný za mm, tón vaší prezentace a jistě naše spolupráce bude kvalitní v Děkujeme, děkujeme Salvadore, děkujeme za všechny poznámky, říká pan předseda. A já jsem viděl ještě šest kolegů, šest kolegů a tam už děláme čáru za všemi řečníky, tak abychom, aby pan Šemeta měl možnost odpovědět, čili poprosíme místo předsedu pana Libradského, který představuje i předsedu výboru pro rozpočtovou kontrolu, pan Bege, pan Paleskis, Ingeborg Kresle, pan Podmanis a pan Odi, čili to jsou řečníci přihlášení tím, tím uzavřeme tento seznam. Pan místo předseda Liberacký má tímto slovo. Děkuji vám, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Zdá se, že máte před sebou opravdu rozsáhlý program, pane Šemeto. Budete zde pouze dva nebo tři měsíce, nebo spíše několik eh, období práce komise, čili trochu, trochu mě zneklidňuje ten časový rámec, ovšem nebudu zde spekulovat, vážený pane předsedo. Pokud je o výbor pro rozpočtovou kontrolu, my bychom chtěli dosáhnout určité rovnováhy mezi programováním, přípravou rozpočtu a potřebou pružného přístupu. A zároveň něco, co by bylo akceptovatelné, nebo určitá zpráva, či která by byla akceptovatelná v tomto ohledu pro náš výbor pro rozpočtovou kontrolu. V minulosti jsme zde viděli několik oblastí, které představovaly problematické body. Jednak to byla kázeň, rozpočtová kázeň z formálního hlediska, a určité hodnocení, hodnocení výkonu na straně výdajů. Prosím, nezapomínejte na to, že hovořím v eh, zastoupení výboru pro rozpočtovou kontrolu. V minulosti jsme viděli výdaje, výdaje, které byly mm, alokovány, ovšem nikdo jak si nebyl schopen dokázat, že skutečně byly vydány tím správným směrem nebo zda byly dosaženy jednotlivé cíle. Máme zde spoustu oblastí, ve kterých si nejsme jisti, eh, co se stalo s finanční prostředky, například pomoc Iráku nebo Evropský rozvojový fond. Ovšem to nejsou pouze tyto oblasti. Máme obavy například i o vykazování ohledně výdajů v různých jiných oblastech. Čili, vážený pane designovaný komisaři, asi bychom měli dosáhnout určité rovnováhy mezi plánovacím obdobím celého rozpočtu a poté podávání zpráv či vykazováním ohledně vydávání jednotlivých prostředků. A zároveň bychom zde měli mít lepší spolupráci a koordinaci s um, účetním dvorem, protože akceptovatelný práh eh, chybovosti je velice často překračována, velice často jsme nebyli schopni získat informace, které by podpořily nebo odůvodnili, proč eh, akceptovatelný, akceptovatelný práh chybovosti byl překročen v tom kterém případě. Proto potřebujeme větší transparentnost. Pokud jde o zjednodušení a zjednodušování, já vítám tato opatření, pane Šemeto. Nicméně máme zde zjednodušování a, řekněme, přemrštěné zjednodušování, protože v určitých citlivých oblastech výdajů potřebujeme zjednodušit postupy, ale zároveň nesmíme zapomínat na transparentnost. Rovněž i v tomto ohledu hovořím hlasem našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Blahopřeji vám k vašemu životopisu, je vašemu programu, který jste nám přednesl. A věřím, že ve výboru pro rozpočtovou kontrolu budeme s vámi spolupracovat velice kvalitně. Děkuji. Merci, monsieur le Děkuji, pane místo předsedo. A nyní Reimer BG. Eh, Mnohokrát, pane předsedo. Já mám dva témata, která mě, která mě zajímají. Pane Šemeto, vy jste uvedl, že jako litevský ministr jste se velmi silně angažoval z hlediska prosazování a zjednodušování eh, struktur v minulých měsících. V předchozím parlamentu jsme bojovali za zjednodušení eh, sociálního fondu a dalších fondů a zjistili jsme, že jsme měli velké prodlevy na úrovni jednotlivých členských států jak vážně jako nový komisař eh, vnímáte tento úkol, případně společně s vašimi kolegy, kteří jsou odpovědní za eh, tyto oblasti a také v souvislosti s příslušnými generálními ředitelstvími. Jakým způsobem se pokusíte o skutečné prosazení a zjednodušení těchto programů, jak tedy v tom zbývajícím čase, tak i z hlediska budoucího období. Tady navazuji na to, co řekl pan Liberacký za kontrolu rozpočtu. Já si myslím, že účetní dvůr již poukázal na to, že u těchto programů jsou často systémové chyby, které jednoduše vyplývají z toho komplikovaného prosazování těchto programů a někdy parlament v tom není úplně nevinně. Můj dojem z těch slyšení, která jsme měli v první polovičce tohoto roku, byl, že některá generální ředitelství ještě, a říkám to otevřeně, nepochopila, že tady Evropská komise musí jednat v této oblasti a musí skutečně tlačit na to, aby se snížila komplikovanost těchto programů. Jak konkrétně vnímáte tento úkol jako nový komisař za otázky rozpočtu? Druhá otázka, ta už také byla e, uvedena. 31. března jsme e, vlastně přijali usnesení k průběžné e, revizi rozpočtu a také jsme tam uvedli, že je nutné i v těch ročních rozpočtech zajistit větší flexibilitu z hlediska marže a také z hlediska těch horních eh, hranic, které jsou stanoveny a v tomto rámci mít možnost eh, předkládat návrhy. To znamená, měli bychom snižovat deficit, ale měli bychom zároveň tedy přijímat tyto nové návrhy to znamená jednat ve smyslu silnější demokratické legitimity a e, svým způsobem překračovat tu perspektivu těch pěti let. Jakým způsobem v této krátké době toto vnímáte? Jak současná komise e, bude předkládat v tomto duchu e, návrhy? Nebo to bude jednání budoucí komise? Jak chcete reagovat na mm, to, co parlament již přijal nebo rozhodl z hlediska eh, fungování budete se snažit přeskoumat fungování těchto institucí a pokud vzniknou takové návrhy, budou mít spíše odbornou nebo politickou povahu. Je toho hodně, pane předsedo, co tady kladu jako otázky, ale ty útvary pracují v rámci určité kontinuity. A v tomto smyslu nově ustavený komisař i té krátké době do nové komise má možnost ovlivnit to, co eh, tyto útvary již jistě dnes připravují a eh, co my tedy víme podle našich informací, takže i zde může mít nový komisař výrazný vliv. Děkuji, Reimere. Pan Paleckis. Děkuji, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, chtěl bych vám popřát eh, všechno dobré, až eh, budete v této vysoké funkci důležité pro evropskou ekonomiku. A jakožto litevec bych se chtěl zeptat na litevskou situaci. nově zvolený parlament Litvy a nový kabinet, kde jste pracoval na mimořádném zasedání, které bylo tedy noční zasedání, schvál rozhodnutí týkající se zvýšení daní v Litvě. A ta situace se přes noc nezměnila, ale výsledkem tohoto rozhodnutí v následujícím čtvrtletí HDP Litvy zaznamenalo pokles o téměř 20 Zaznamenal jste určité nedostatky v provedených reformách a chcete zamezit podobným omylům na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji vám to byla otázka na bývalého ministra financí a ne na budoucího komisaře. A nyní Ingeborg Gressle. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla navázat na téma Reimera Bögeho, to znamená, mm, my má, roku 2006 jsme zrealizovali reformu, tedy z hlediska rozpočtového výboru a výboru pro kontrolu. Měli jsme mnoho návrhů. Komise eh, převzala návrhy v tom smyslu, že to představovalo také zjednodušení pro ní. Ale všechny návrhy na zjednodušení z hlediska uživatelů byly zamítnuty. Moje otázka je, o jaké zjednodušení se bude jednat z hlediska uživatelů, tedy z hlediska těch, kteří mají mít něco z evropských peněz a něco s nimi učinit. Druhá otázka jak se díváte na budoucí rostoucí úlohu Evropské unie v otázce humanitární pomoci a v otázce rozvojové pomoci. Vidíme, že úkoly EU rostou, ale komise někdy nemá nástroje, které jsou nutné. Jaké návrhy tady můžeme očekávat z hlediska vnější pomoci? Budou vůbec nějaké takové návrhy? to, co slyším z hlediska útvarů komise, spíše je komise zdrženlivá. Pro nás by bylo tedy zajímavé vědět, co byste navrhl, protože jste o tom také hovořil ve vašem výkladu, že se budete snažit věci zjednodušovat, činit je transparentnějšími. Bylo by tedy dobré, co máte konkrétně na mysli. Velkým zjednodušením by samozřejmě bylo snížení počtu pravidel rozpočtu. U každého fondu máme speciální pravidla. To znamená, tady je otázka, zda by se nám mohlo podařit zjednodušit tato pravidla a napsat vlastně jednotná pravidla, kde by sice fondy měly separátní pravidla, nicméně by byla zde snaha je sjednotit. To by byl velký krok před. A další otázka. Tato otázka se týká screeningu, to znamená, to je to, co jsme vždy požadovali na komisi k 30. dubnu. Víte, že k 30. dubnu dostáváme analýzy, eh, co zpracovali pracovníci komise. Tyto analýzy ukazují, že přes 50 zaměstnanců komisy pracují v overhead zprávě. Eh, Samozřejmě, že by bylo na čase, abychom z těchto analýz vyvodili důsledky a zjistili, co vlastně dělá těch ostatních 50 Myslím si, že potřebujeme více lidí v otázce implementace a prosazování práva v členských státech ponecháte tento vývoj v nezměněné podobě nebo budete pracovat na těchto otázkách ve spolupráci tedy s rozpočtovým výborem a výborem pro kontrolu. Třetí otázka se týká rozhodnutí rozpočtového, rozpočtového výboru v posledním legislativním období. Eh, víte, eh, že komise vydala velké investice z hlediska renovací. Teď je tady částka 1,5 milionu. Chcete ještě hm, tuto částku ponechat nebo ji uplatňovat nebo prostě zkrátit tyto prostředky na investice? Dobrá, takže potřebujeme na odpověď na tuto poslední otázku ještě dříve, než eh, se budou konat příští olympijské hry. Pan Godmanis, náš kolega, žádalo slovo. Eh, Chtěl bych eh, poděkovat eh, a vyjádřit svůj obdiv panu Šemetovi za odvahu se ujmout této funkce v tomto období. A tři věci, na tři věci bych se rád zeptal. Ve Štrasburku na prvním jednání nového parlamentu v červenci Frederick Reinfeldt zmínil větu, která není příliš oblíbená. Řekl, že je na čase se zabývat veřejnými financemi v členských státech a vrátit se k maastrichtským kritériím paktu stability. Jsme v situaci, kdy rozpočtový deficit v evropských zemích narůstá. A tudíž eh, mám do začátku jenom jednu otázku. Jaký je váš postoj, pane Šemeto, co se týče symbolického signálu členským státům totiž, že by Evropská komise měla snížit vlastní rozpočet. A další otázka se týká postoje k fiskálním opatřením. Postoje k daním, protože existuje možnost se pokusit vyřešit otázky naší krize a naše fiskální problémy sami. Což samozřejmě vyvolává disproporce mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie. A třetí otázka, která se snad tolik netýká rozpočtového výboru. Tato otázka se týká možnosti ovlivnit vývoj rozpočtu. A směné politiky týkající se jednotlivých měn, které nepatří do eurozóny. Pomoc jednotlivých institucí a Evropské centrální banky, aby se udržely kurzy těchto měn. A poslední otázka. Pokud Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, máte již určité podklady od paní Grybauskajte, podle něž by bylo nutné vlastně přejít na jiné postupy a jiné dohody a bude třeba asi mít určitý přechodný rozpočet, abychom se přizpůsobili situace podle Lisabonské smlouvy, protože zatím připravujeme rozpočet na rok 2010 podle starých zásad. Děkuji vám. Ano, děkuji, milý kolego. V této poslední věci já bych řík, chtěl bych říci panu Godmanismu a našim novým kolegům, že je to k této poslední otázce. Na jaře loňského roku tři instituce se dohodly na tom, že připraví a schválí rozpočet 2010, aniž by brali v úvahu, co nastane v oblasti Lisabonské smlouvy, a to ze dvou důvodů. Za prvé jsme nevěděli, co nastane, a za druhé, abychom nebudili dojem v zemích, které neratifikovali, mimo jiné v Irsku, že považujeme tedy konečný souhlas jako hotovou věc. A návrh rozpočtu schválený radou ministrů v prvním čtení a ke kterému my provedeme první čtení v říjnu, je koncipován bez aplikace Lisabonské smlouvy. A pokud, jak většina z nás doufá, Lisabonská smlouva bude uplatňována od příštího roku, bude třeba tedy vypracovat další dodatečný rozpočet a pan Šemeta se k tomu také asi vyjádří. Konečně poslední řečník, pan Jean-Pierre druhý místo předseda výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji, pane předsedo. Chci vám poblapřát, pane designovaný komisaři. Co si myslíte o plnění rozpočtu? to jsou úvahy, které vedeme ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jak je váš obecný pocit z kvality plnění rozpočtu ve chvíli, kdy účetní dvůr již po 13 letech vlastně účetní dvůr vydává negativní stanovisko k absolutoriu, pokud jde o vedlejší operace. Pokud je o koncidované účty k roce 2008, jsme tedy v účetnictví zjistili dluhy vůči pracovníkům Unie ve výši 37 miliard a euro. A ta pohledávka vlastně není zajištěna z hlediska členských států. Máme tu tedy vlastní mění, které je negativní a to vyvolává negativní představu o našich účtech. Tedy jak se díváte na zaučtování této pohledávky? Evropský parlament eh, požadoval tedy vypracování studie k této účetní položce. Poslední otázka. U přejitosti zkoumání investičních kapacit Unie jsme zjistili, že máme velmi slabé investiční kapacity, které nám chybí, když potřebujeme povzbudit naši ekonomiku a celé evropské území, zejména pokud jde o Evropskou investiční banku, což je nedostatečně využívaný nástroj. A na základě široce schváleného usnesení jsme požadovali studii o vytvoření investiční části v evropském rozpočtu, což je běžným pravidlem v celé řadě veřejnoprávních celků. A když se podíváme, do jaké míry obtížně hledáme 3 miliardy euro na Galileo, Nebylo by na čase se zamyslet a zkoumat takový návrh, tedy vytvořit investiční kapitolu v rozpočtu, abychom byli schopni nalézt prostředky pro investiční politiku. Děkuji. Pane, pan dezignovaný komisař má odpověd na 120 otázek za 10 minut. Máte samozřejmě možnost združit jednotlivé otázky. Je třeba také vidět v počtu a významu zmíněných témat úctu, kterou k vám mají členové výboru. Pane Dezinovi, komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě je mi ctí odpovídat na tak širokou škálu otázek. A samozřejmě někteří poslanci správně poukazují na to, že jsem jmenován pouze do vypršení mandátu této komise do 31. října. Ale samozřejmě to neznamená, že komisař nemůže předkládat návrhy k otázkám, které zde byly zmíněny během tohoto dotazování, protože zásada kontinuity je velmi důležitou zásadou práce Evropské komise. A odpovědi na některé otázky znamenají, že vlastně nebude zcela jasné, zda konkrétní kroky budou sdílny této komise nebo až té budoucí, protože institucionálně nastává poměrně obtížná situace a existuje celá řada nejistot. Avšak jakožto komisář se zabývám otázkami které byly změny při této výměně názoru a také se eh, vyjádřím k základním otázkám. První otázka, která byla zmíněna, souvisí s rozpočtem na rok 2010. Nejdříve bych začal procedurální otázkou a chci podpořit vyjádření pana předsedy. To je, že komisaři jsou také názoru, že postupy pro rozpočet 2010 musí být eh, tedy doveden do konce podle pravidel, která platí na začátku tedy příslušného období. Bylo by velmi obtížné si představit eh, změnu postupu během samotného procesu. Bylo by to jako měnit pravidla kopané či golfu na začátku druhého poločasu zápasu v kopané. A bylo by to velmi nevhodné a nepraktické. Pokud jde o velikost rozpočtu, a pokud jde o názory poslanců a vážného zpravodaje, co se týče nových potřeb, za prvé eh, bych chtěl říci, že velmi lituji škrtů, které byly provedeny v první fázi rozpočtového procesu radou při prvním čtení. A ty škrty se týkají jak pladeb, tak závazků. A z hlediska obtížné ekonomické situace by ty škrty měly být mnohem mírnější a komise se drží svého původního návrhu, který je zohledněn v předběžném návrhu rozpočtu a i nadále obhajuje tento návrh. Rovněž připravujeme pozdňující dopis k PNR a zítra projednáme tento návrh v kolegiu a tento návrh tedy souvisí z výdaji podle kategorie tedy 4 a byla by zde předčasné před jednáním kolegia, tedy konkrétní částky, které kolegium navrhuje. V říjnu představíme tradiční pozměňující dopis, který se týká zemědělských výdajů a musím říci, že podle našich posledních informací výdaje v oblasti zemědělství bude tedy plnění mnohem lepší než v uplynulých letech. Vidíme, plnění pod úrovní předpovědí podle tedy reformních záměrů pro tento rok. A jak už jsem řekl, je zatím eh, předčasné uvádět konkrétní částky zemědělských výdajů. To bude obsahem pozměňujícího dopisu a to konkrétně tedy v říjnu. Tím se dostávám k bodu o financování Evropského plánu ekonomické obnovy. Je pravdou, že předběžný návrh rozpočtu nezahrnuje 2,4 miliardy euro, které jsou nezbytné pro financování Evropského plánu ekonomické obnovy. Současně připravujeme tento návrh a jeden ze zdrojů v návrhu bude určitě součástí tedy zemědělských výdajů a budeme mít také možnost pokrýt výdaje týkající se broadbandového internetu a výdajů v oblasti zemědělství. Ale existují i další oblasti, kde vidíme možnosti znovu využít zdroje a dospět k částce 2,4 miliardy euro, která byla schválena v rámci ekonomického plánu obnovy. Protože to je skutečně klíčovou prioritou pro komisi a budeme se maximálně snažit, abychom se drželi tohoto závazku a abychom tedy navrhli postup pro dohodovací řízení v listopadu letošního roku. Uh, there were uh, also um, many questions. Rovněž zde padlo několik otázek v souvislosti se strukturálními fondy, se sjednodušením postupů využívání strukturálních fondů. Jak víte, tak Evropská komise již překročila k zásadním krokům v oblasti zjednodušení pravidel strukturálních fondů. Uvedu příklad. některé zásadní projekty, jak jistě víte. Po rozhodnutích, která padla, Financování těchto zásadních projektů nevyžaduje předběžný souhlas Evropské komise, čili to je změna. To znamená, že zde už neexistují překážky zahájení financování zásadních projektů na území členských států. Myslím si, že je velice důležité zdůraznit to, že 22. července Evropská komise předložila nový návrh. Tento návrh je spojen s Evropským sociálním fondem a pravděpodobně většina z vás ví, že tento návrh je spojen rovněž s možností financování, stoprocentního financování výdajů sociálního fondu. Aniž by došlo k dodatečnému nebo nějakému přidruženému spolufinancování ze strany členských států pro uh, rok 2009 a 2010. Pokud bude tento postup schválen radou i Evropským parlamentem, tak to samozřejmě bude představovat další stimul. Další stimul pro výdaje právě v této sociální oblasti především v tomto období, kdy se potýkáme s velikými problémy v oblasti nezaměstnanosti a tak dále. Čili tento návrh si myslím, by mohl dobře zapadnout právě do tohoto rámce či do tohoto období reakce na problémy se s nezaměstnaností. Pokud jde o další prioritní oblasti, to znamená klimatické změny, zahraniční politika, financování v oblasti energetiky. Já si myslím, že už na některé z těchto otázek eh, už jsem odpověděl, dotknul jsem se některých těchto oblastí na otázka klimatických změn. Pracujeme a předložíme návrh. Předložíme v tomto ohledu návrh. Samozřejmě, že bychom se měli zabývat i širším, širší perspektivou klimatických změn. To znamená na jedné straně nalézt zdroje, rozpočet pro rok 2010 pro pokrytí této oblasti. No a zároveň samozřejmě uvidíme v, v Kodani, pokud z toho vyplynou zásadní potřeby, budeme se muset zabývat způsobem financování těchto programů. Jak už jsem se o tom zmínil ve svém úvodním vystoupení, klimatické změny a tato problematika je pro Evropskou unii velikou vysokou prioritou. Rovněž je to priorita Evropské komise a já si myslím, že předložíme konkrétní návrhy v tomto ohledu. a že, je, že teda návrhy předložíme. A nyní bych se rád zmínil ještě o další sadě otázek. Tyto otázky se dotýkaly rozpočtové revize. A v tomto ohledu bych rád eh, poznamenal, že se nacházím v trochu obtížné situaci, protože stávající komise samozřejmě je odhodlána připravit návrhy až do konce letošního roku, to znamená návrhy, které by se dotýkaly rozpočtové revize rozpočtu, tak jak to bylo stanoveno, v, jak je to stanoveno v našem mandátu. V současné době se již věnujeme klíčovým prioritám v této oblasti rozpočtové revize a bereme, samozřejmě nezapomínáme ani na princip kontinuity Čili nezáleží na tom, která komise předloží tento návrh. Důležité je to, aby tento návrh byl předložen Evropskému parlamentu a radě. Myslím si, že bychom měli být dostatečně ambiciozní, pokud jde o tento návrh rozpočtové revize. A rovněž se domnívám, že je velice důležité dohodnout se ohledně zásadních principů, zásad a tím hlavním pravidlem by měla být evropská přidaná hodnota. Myslím si, že zde se všichni shodneme. Pokud se shodneme na, tomto, na této zásadě, tak by, myslím si, že by to usnadnilo i přípravu dalších návrhů v tomto ohledu. Další klíčové zásady, které jsou spojeny s revizí rozpočtu, podle mého názoru, představují věnování finančních prostředků klíčovým oblastem, protože ve stávajícím systému máme možná až příliš mnoho programů, příliš mnoho různých programů a když se, samozřejmě, když se podíváme na každý z nich samostatně, tak si můžeme říci, že všechny jsou prioritní, ovšem měli bychom se zaměřit na to, co představuje prioritní oblast na celoevropské úrovni, to, co skutečně, to znamená programy, které skutečně přichází s evropskou přidanou hodnotou. Já už jsem se krátce zmínil o těchto klíčových prioritních oblastech které podle mého názoru by měly být zakotveny v návrhu rozpočtové revize, to znamená udržitelná místa, růst pracovních míst, klimatické změny, energetická bezpečnost, role Evropy jakožto globálního hráče a tak dále. Čili domnívám se, že budeme schopni se zaměřit právě na tyto prioritní body. A věřím, že budeme schopni vyčlenit mnohem větší množství finančních zdrojů eh, na pokrytí těchto prioritních oblastí. Další zásada rozpočtové revize podle mého názoru spočívá ve větší pružnosti. v rámci víceletého finančního rámce. Zde bychom měli spolupracovat tak, abychom přišli s určitými možnostmi které by tento rámec spružnily a které by umožnily přizpůsobit se rychleji změnám, potřebám, kterým čelí Evropa ve stávajícím období. Dalším klíčovým bodem v rámci rozpočtové revize podle mého názoru je zjednodušování zjednodušování. dodávek a plnění. A zde bych rád odpověděl na otázku váženého člena výboru Kokobu. Ano, máte pravdu, zjednodušení by, zjednodušování by mělo být harmonizováno. Mělo by to být Mělo by jít ruku v ruce s principy zdravého řízení finančního. A zároveň bychom měli postupovat velice opatrně, když navrhujeme konkrétní opatření pro zjednodušování postupu. Ovšem domnívám se, že na stole je již mnoho, mnoho návrhů, které se dotýkají zjednodušování postupů v rámci rozpočtu. Uvedu několik příkladů. Zavedení takzvaného systému One Stop Shop, čili všechno pod jednou střechou poskytování dokumentů, předkládání dokumentů, to si myslím, že by zásadním způsobem zjednodušilo všechny postupy pro beneficienty finančních prostředků. A když hovoříme o zjednodušování, tak eh, pod to můžeme začlenit i různé širší věci, například ehm, paušální částky nebo systém průměrných nákladů, které by umožnily zásadním způsobem zjednodušit postupy a implementaci rozpočtu. Domnívám se, zároveň, že bychom se měli věnovat i principu takzvané tolerovatelné chybovosti nebo, nebo práh, prahové hodnoty této chybovosti. To znamená, mm, abychom dosáhli určité rovnováhy v oblasti účinnosti, efektivity, jednak realizace rozpočtu a na druhé straně i kontrolu nákladů a realizace rozpočtu. No a na závěr, revize rozpočtu je spojená rovněž se záležitostí vlastních zdrojů. Při nejmenším se tím budeme zabývat v rámci revize rozpočtu a já jsem si přečetl s velikým zájmem zprávu, kterou připravil pan předseda k tomuto tématu. Jistě se bude muset těmto věcem věnovat a myslím si, že mm, transparentnost, férovost tohoto systému vlastních zdrojů, to jsou velice důležité prvky Zároveň si myslím, že bychom neměli zapomínat ani na mm, rabat, na různé úpravy a tak dále, tak abychom postupně nacházeli možnosti zrušení tohoto systému. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že reforma vlastních zdrojů by měla být propojená i e, samozřejmě mm, s reformou nejenom příjmu, ale i výdajů, jinak by bylo nesmírně obtížné dospět k nějakému společnému e, společné dohodě v tomto ohledu. Čili velice stručně k, k rozpočtové, k revizi rozpočtu a jak už jsem se zmínil ve svém úvodním vystoupení, Evropská komise chce předložit náš návrh až do konce letošního roku, tak jak je to v souladu s naším mandátem. No a pokud jde o meziinstitucionální dohodu, či zprávu o meziinstitucionální dohodě, Mé oddělení už se zabývá touto zprávou ohledně interinstitucionální dohody. Asi by bylo předčasné předložit nějaká, nějaké konkrétní názory k této zprávě či k možným návrhům, které se dotýkají meziinstitucionální dohody. Ovšem Evropská komise by ráda předložila tuto zprávu ještě do konce letošního roku, tak jak je to stanoveno v našem mandátu pro naši práci. No a zaznělo zde i několik otázek, které jsou spojeny se správními výdaji a zaměstnaneckými záležitostmi. Rád bych připomněl váženým poslankyním to, že Evropská komise nechce Eh, navyšovat eh, počet našich zaměstnanců, a to až do roku 2013. Na základě předpokladu, že v institucionálním rozvoji dojde k eh, zásadním změnám. a Výdaje na správní zdroje a v rámci PDB pro rok 2010 se zvýšilo 0,9%, což je, mm, řekl bych, velice umírněný růst. V rámci prvního čtení se rada víceméně shodla na tom, že tento návrh komise, který pokrývá správní výdaje, že tento návrh je relevantním návrhem a myslím si, že ho shledali rozumným. Další záležitost, která s tím je propojená, je screening zaměstnanců. Ano. Jsou zde návrhy parlamentu snížit úroveň administrativních a podpůrných pracovníků na 20 z celkového počtu pracovníků Evropské komise, protože ve stávajícím období toto číslo představuje mm, něco přes 30 celkového počtu zaměstnanců. Postupně dochází ke snižování tohoto počtu a Evropská komise realizuje takovou politiku, která umožňuje to, že když, řekněme, odchází zaměstnanci z administrativních postů, tak dochází k jejich nahrazení operativními pracovníky. To znamená, že postupně se bude právě zvyšovat počet těchto pracovníků zatímco počet administrativních pracovníků se bude snižovat. No, pokud jde o to sportovní středisko, ta konkrétní otázka, tak mm, to, tu já skutečně nejsem schopen zde předložit mm, informace o všech položkách rozpočtu, ovšem pokud jde o tuto konkrétní otázku, situace je následující. Máme zde 1,5 milionu eur, ovšem ty nebyly ještě převedeny parlament, na parlament. Zatím jsou na našich účtech Evropské komise a v červenci, myslím, jsme obdrželi dopis Evropského parlamentu který jasně stanoví to, že tyto finanční prostředky nebudou využité na rozšíření tohoto střediska. Evropská komise tudíž bude muset mm, mm, přijít s nějakým novým návrhem, jak utratit tuto částku. Ovšem to spadá do portfolia pana Kalase společně s, se zástupci zaměstnanců mm, budou muset přijít s nějakým řešením, jakým způsobem by se využily tyto finanční prostředky. Já jsem si jistý, že tyto informace vám v nejbližší době předložíme. Čili ještě jednou vám děkuji za váš čas. Padlo zde ještě několik otázek, které jsou spojeny s takovými obecnějšími politickými záležitostmi, hm, například, které se dotýkají mé země, možná velice stručně bych mohl říci, že to, že politiky, které byly a jsou realizovány naší vládou, hm, jsou vítány jak evropskou, nebo byly vítány jak Evropskou komisí, tak i Mezinárodním fondem, měnovým fondem a samozřejmě ta opatření, která jsme přijala v mé zemi, byla potřebná pro udržení makroekonomické stability a zároveň fiskální Eh, toho, aby naše fiskální pozice byla udržitelná. Čili, vážený pane předsedo, já jsem se snažil pokrýt co možná největší rejstřík všech otázek. Samozřejmě, že je zde ještě několik eh, dotazů, na které jsem neodpověděl. Nicméně jsem připraven odpovědět i na tyto otázky. Très bien, merci beaucoup. Děkuji, pane designovaný komisaři. Procházíme přechodným obdobím v oblasti politické a institucionální. Je to období obtížné pro Evropskou unii. Ve chvíli, kdy naše země procházejí nejvážnější ekonomickou krizí za dlouhou dobu, a tudíž naše úloha je velmi významná a obtížná a viděli jsme, že jste si toho dobře vědom a stál jste v čele rezortu financí ve vaší zemi a musel jste čelit důsledkům této situace v Litvě. Jako předseda výboru bych chtěl zdůraznit, že s Lisabonskou smlouvou nebo bez ní od římské smlouvy Evropská komise je jednou ze tří hlavních institucí Unie a je si rovna oběma zbývajícím institucím. Její funkce je zcela originální a bez toho by zřejmě Evropská unie nevznikla. A zůstali bychom při velmi skromných obchodních dohodách z počátku. Komise jako kolegium a předseda komise a každý z komisařů se chovají jako člen instituce a nikoli pouze jako osoba, která by plnila funkci generálního sekretariátu Rady ministrů. Já to říkám, protože je to poznámka, kterou jsme museli učinit a to byla naše připomínka vůči předsedovi komise a některým komisařům a budeme velmi dbát v rozpočtovém výboru, aby každý z komisařů si byl vědom této zásadní odpovědnosti, která mu náleží. My potřebujeme, aby Unie dobře fungovala, nikoli komise, která bude podrobena radě a neměla by být podrobena ani parlamentu. Je to komise, která skutečně si musí být dobře vědomá své odpovědnosti a vy to dobře víte. Přicházíte se svou zkušeností, s novým pohledem a budete nám velmi nápomocen, abychom eh, překonali některé politování hodné zvyky a abychom se zbavili některých eh, anomálií, které jsou šokující pro vnějšího pozorovatele, ale na které jsme si my sami zvykli. Například existují tedy prostředky v některých rozpočtových položkách, které nejsou někdy vyčerpány a v některých oblastech máme velmi nízké čerpání prostředků a to v našem období už není přijatelné. Paní Gressle hovořila o tom, že podle jednotlivých eh, politik se mění rozpočtová pravidla a to je potěšení pro naše kolegy právníky, ale je to velmi škodlivé pro efektivnost politiky Unie. A ještě jednou, když eh, je situace dobrá, tak to můžeme přijmout, ale když je situace takto obtížná, tak to přijmout již nelze. Vy jste řekl, že jste připravena mi jsme tomu rádi, že jste připraven poskytnout veškeré informace kolegiu, pokud o tom předseda, tudíž zahájit proces revize finančních výhledů. A musím mít také na paměti, že za několik týdnů, když vše dobře půjde, se budeme chystat na to, abychom uplatňovali nové postupy a metody podle Lisabonské smlouvy vznikne zcela odlišný systém pro každou z našich institucí. My se tím zabýváme jednotlivě, izolovaně a zatím nemáme právo předjímat to, co se stane v Irsku či jinde. Ale je třeba vědět, že pokud to dobře dopadne v těchto zemích, dojde k významnému zrychlení dějin. A bez ohledu na to, kdo má na starosti rozpočet eh, v komisi a radě, je naší úlohou, abychom byli připraveni, abychom mohli čelit těmto výzvám, abychom nestratili ani den, protože je docela dobře možné, že Lisabonská smlouva bude moci platit od ledna příštího roku. Děkuji panu Šemetovi za vynikající výměnu názorů a požádám zřízence, aby jej doprovodil až ke dveřím našeho výboru a věřím, že se s ním brzy setkáme a bude potvrzen ve své funkci. Pokud je o postup, po tomto slyšení vypracujeme hodnotící dopis, který podepíšu, bude zaslán předsedovi parlamentu a předseda parlamentu pošle předsedovi Barozovi globální dopis týkající se třech kandidátů. Vaši kolegové budou slyšeni zítra, to znamená, že na konci týdne budeme schopni pracovat již tedy určitějším způsobem. Děkuji vám mnohokrát. Milí kolegové, bez přerušení našeho jednání, protože máme určité spoždění, navrhuji, abychom přešli k bodu 5 pořadu jednání a ponechám ty, kteří chtějí doprovodit dezignovaného komisaře, případně jej podrobit rozhovorům aby opustili sál. A nyní dávám slovo panu Láslo Šurianovi, který je naším zpravodajem pro rozpočet na rok 2010, který nám předloží pracovní dokument. Láslo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, v Kobu má, vidíte, že zde máme tři pracovní dokumenty, které bychom měli projednat, ale ve skutečnosti Jde pouze o dva. Pracovní dokument 6 a 7. S tím, že nebylo možné dospět k závěru s kolegy s panem Maňkou, pokud je o další část. Tedy společný pracovní dokument, který je částečně můj a z velké části jeho, bude projednáván následovně. bude spíše odprezentován, nikoli snad projednáván. A možná i částečně projednán v závislosti na časových možnostech. Tématem pracovního dokumentu 6 je často zmiňovaný okruh 4 a i při tomto slyšení to bylo zmíněno několikrát. Máme obrovské problémy s okruhem 4 a nikoli pouze v tomto roce, ale i v minulých letech. Dovolte mi eh, odcitovat z tohoto dokumentu, že komise je si dobře eh, vědoma chronické neschopnosti eh, nalézání prostředků pro okruh 4. A vidíme jasně proč. A odpověď na to vlastně není. V minulých letech jsme viděli, že minimálně některé body související s okruhem 4 a SZBP, tedy v některých bodech rada navýšila některé položky. Ale v letošním roce se to nestalo. Tady se dotýkám toho druhého dokumentu o předběžném návrhu rozpočtu. Ale Skutečně zde přetrvává celá řada problémů. A myslím, že bychom měli využít všechny právní možnosti. Máme poměrně malý manévrovací prostor a minimálně bychom měli vyslechnout kolegy z AFETu a měli bychom se snažit o lepší návrh minimálně v prvním čtení. v jednom roce je to parlament, v dalším roce rada a dochází k takové zvláštní hře, kdy vlastně čekáme na tlak z druhé strany, abychom navýšili okruh čtyři. A předpokládá se, že nakonec se všichni shodneme, že ty prostředky potřebujeme, abychom mohli plnit funkci tedy světového světově významného subjektu. A vlastně ten nedostatek prostředků se pravuje každý rok. A vlastně myslíme si, že někdo jiný se obětuje pro to, aby byl okruh 4 navýšen, ale není to vždy možné, zejména s ohledem na stropy, které zde jsou. V tomto pracovním dokumentu vidíte dostupné údaje a věřím, že tento dokument nám pomůže, až budeme připravovat pozměňovací návrhy a náš návrh pro první čtení. A nyní, pokud mohu, pane předsedo, bych chtěl říct několik slov k tomu dalšímu pracovnímu dokumentu, který je tady návrh rozpočtu, jak už jsem uvedl. Pokud to budete pečlivě číst, tak možná můžete být zmateni tabulkou položky 1a a můžete nabít dojmu, že některé částky jsou nad rozpočtovým stropem. A to je dopad globalizačního fondu, který je buď započítáván, nebo není započítáván. A je to skutečně videová položka, to znamená, že to je vlastně příslušné vysvětlení. Jsme stoprocentně nespokojeni s postojem rady. Naše sdělení, naše priority, které jsme včas formulovali, jsou nejsou vůbec reflektovány v návrhu rozpočtu. Opět jsme stručně zmínili jeden bod eh, ve výměně názoru s komisařem, jde o Evropský plán obnovy. A musím vám říci, že je zcela zřejmé, čeho by chtěla rada dosáhnout. Oni snížili platby a vytvořili umělou rezervu, která by vlastně měla doplnit plán obnovy při druhém dohodovacím řízení. A váš zpravodaj na to řádně zareaguje, ale teď není vhodná chvíle se pouštět do podrobností, protože musíme dospět k dohodě mezi koordinátory a nechci tedy tyto věci předjímat, ale mám určité náměty, jak tyto věci řešit. Zejména bychom měli vyslechnout komisaře, který slíbil, že se budou také zabývat eh, tímto řešením. Ale vytvářet takové umělé rezervy prostě není vhodné. Nebyli jsme také příliš nadšeni z problémů s plněním rozpočtu, které tyto otázky jsme důrazně zmínili. Nemůžeme říci, že tyto věci nejsou vůbec zohledněny, ale jsou zohledněny podle mého názoru nevhodně. Uvádějí, že škrty vlastně vyplývají z realistické absorpční kapacity a minulého plnění rozpočtu. Ale to znamená, že nízká implementace pro, rad, pro radu je vlastně signálem k provedení škrtu. A dochází vlastně k, k horizontálním škrtům a nikoli podle meritu věci. Přístup parlamentu k plnění je odlišný. A myslím, že bychom měli nabádat členské státy, aby se snažili o řádnou implementaci. Lepší regulace, o tom jsme také slyšeli při slyšení. Je to celá řada umělých problémů. A pokud dojde k zjednodušení postupu, tak tyto věci budou urychleny. A já chci zopakovat velmi důležitý bod. Podle mého názoru, to je, že bychom měli naslouchat nejen otázce kvantity výdajů, ale kvality, jaké, jakých výsledků dosahujeme z těch prostředků, které jsou tedy využity v rámci plně rozpočtu. To má zásadní význam. A ti, kteří jsou podporováni z politiky soudržnosti, musí pochopit, že ty výsledky, kterých je dosahováno, jsou pozitivní odpovědí. A ti, kteří platí politiku což musí mít záruku, že tyto prostředky jsou skutečně využívány na prosazování cílů politiky soudržně a nikoli pro, jenom vy, využívání prostředků, aniž by došlo k navyšování HDP na místní úrovni. Tedy Práce zpravodaje během jednoho roku nestačí na změnu těchto věcí, ale chtěl bych skutečně zahrnout všechny zpravodaje, kteří v uplynulém třetím období šli tímto směrem a tyto věci zapracujeme do návrhu rozpočtu v prvním a druhém čtení a věřím, že se posuneme tímto směrem. Je tu drobná chyba v bodu 3 obecného komentáře, tedy to srovnání s PNR, ale s NR a myslím, že by to mělo být zcela zřejmé. A samozřejmě není na čase nyní hovořit o realitách, ale hlavní argumenty rady je, že přes veškeré snížení úroveň rozpočtu a návrhu rozpočtu na 2010 je nad úrovní rozpočtu 2009. Ale tento nárůst byl zaplánován podle víceletého rámce a bylo jasné, že programy vlastně budou nabíhat v novém období po roce 2007 a v té implementační fázi vlastně ty programy dostaly nejvyšší úrovně v roce 2010. A pokud toto zahrneme do víceletého rozvoje, tak je to samozřejmě pozitivní, ale reálné částky, tedy 120,5, je to prakticky na stejné úrovni jako před, jako před dvěma lety. Například a pokud se podíváme na reálné hodnoty a na inflaci, tak prostě nedochází k nějakému významnému navýšení. Tedy Věřím, že politické skupiny projeví zájem o realistický rozpočet, o rozpočet, který je naplnitelný a užitečný pro evropské občany. A pokud budeme schopni zůstat jednotní, dosáhneme poněkud lepšího výsledku než to, co navrhuje Rada. To je vlastně běžný postup, vracíme se k PNR, ale chtěl bych eh, přivítat pozměňovací návrhy, změny, zejména v těch položkách, které pro nás představují priority. Abychom měli rozpočet se sdělením. A zásahy rady nepředstavují žádné sdělení kromě toho prostě nejsou peníze, tak musíme škrtat. Skončím, pane předsedo, citací komisaře, kdy říkal, že v dobách krize se nesmí muset evropský rozpočet, ale evropský rozpočet má být nástrojem, který pomůže členským státům zmírnit potíže způsobené krizí. Taková je má ambice, tedy změnit takto návrh rozpočtu a věřím, že náš rozpočtový výbor bude spolupracovat na splnění tohoto úkolu. Děkuji vám za pozornost. Merci, Děkuji, pane zpravodaji. Já tady mám dvě žádosti o slovo. Nejdříve James Ellis. Jamesy. Uh, merci, monsieur le président, et félicitations. Děkuji, pane předsedo. A jsem velice rád, že tě vidím, že jsi se vrátil opět do této pozice. Dvě otázky, nebo teda spíše dva body. Dnes odpoledne první, který se dotýká tohoto úžasného kvalitního dokumentu číslo 6, to znamená Evropa jakožto globální hráč. Myslím si, že velice jasně zde hovoříme o tom, že tyto problémy, které jsme měli a tak dále, a tak dále, to popisovali se dobře, ovšem je zde u 23 konkrétní otázka, která je spojena s návrhem, s návrhem paní Verero Ferrer Waldner, která přišla do našeho výboru v květnu. Byly to změny, o kterých se hovoří jako DC i IC. I to znamená nástroje pro, nebo externí nástroje. Vy jste hovoříte o tom, že zde dojde k určitému následním aktivitám v rámci pozorování těchto aktivit a tak dále. Otázka zní, pane předsedo, jak budeme postupovat. Toto je rozpočtový výbor, chápu, že zde bude několik problémů, vím, že je to v zodpovědnosti výboru pro rozvoj nebo zahraniční záležitosti, protože se dotýká obou těchto oblastí. Ovšem my jakožto rozpočtový výbor můžeme vůbec předložit naše názory v této oblasti, nebo měli bychom umožnit zpravodaji, aby předložil návrhy Mm, myslím si, že zde bychom měli dospět k nějakému rozhodnutí. Jde asi o legislativní text, to znamená, že pravděpodobně to bude součástí i rozpočtu pro rok 2010. Dal bych přednost tomu, abychom měli možnost my jakožto výbor prodiskutovat tyto návrhy, jelikož to má dopad na veliké částky, finanční prostředky tě, té vnější části rozpočtu. A tím se dostávám k druhé části mé poznámky, když hovoříme o těch závěrech výsledky ehm, dohodovacího procesu. Myslím si, že v 16 se velice jasně vidíme to, že ten nerealistický přístup eh, rady v rámci eh, tohoto okruhu 4, který je chronicky nefinanzovaný, podfinancován. Samozřejmě, že asi nebudeme schopni dostat se příliš daleko. V této oblasti jde o celoroční postup, možná na základě toho, co nám řekl pan komisář eh, dnes, to znamená, mm, pokud to bude schváleno, doufejme, že bude, mm, pokud jde o Lisabonskou smlouvu, mm, bude to mít samozřejmě poté dopad i na celkovou proceduru rozpočtu pro rok 2010 a proto bychom to měli propojit s revizí v poločase rozpočtu pro rok 2010, to znamená rozhodnout se, co dáme do tohoto okruhu, protože pokud jde o revizi v poločase, většinou se to právě dotýká eh, této oblasti. To znamená, že si myslím, že bychom měli požádat novou komisi, nového komisaře, samozřejmě nebudeme mít ještě jejich souhlas, ale měli bychom zajistit to, že ta eh, revize v poločase bude, že ji budeme mít připravenou, tak abychom reagovali na problémy okruhu číslo 4. Samozřejmě, že mm, toto je poprvé, poprvé, co vidím tento postup v, tom, no, v tomto pořadí a myslím si, že právě to nám umožňuje dobrou příležitost, abychom do toho zasáhli. Děkuji Jamesy, já jsem si jistý tím, že náš zpravodaj si poznamenal ten tvůj argument na základě zkušenosti víme, že v britský parlament už má stoleté tradice nebo mm, toho demokratického parlamentního života o sto let více tradice než my zde na kontinentu. To znamená, že si myslím, že především pokud jde o parlamentní taktiku, většinou jsou v přesile. Další kolega, děkuji, vážený pane předsedo, pouze několik poznámek. Ano, tento dokument je dobrý, myslím si, že tyto poznámky v tomto dokumentu jsou kvalitní. Ano, hodnocení rady v rámci prvního čtení, to sdílíme se zpravodajem, dále pokud jde o okruh číslo 4, rovně s tím souhlasíme. Dvě věci, které bychom měli prodiskutovat trochu hlouběji. To, co nám řekl nový pan komisář a to, co vidíme z rady, chtějí řešit tento problém, pokud jde o ty 2,4 miliardy hospodářského nebo plánu hospodářské obnovy nebo mikro um, úvěry a tak dále. E, tyto problémy by chtěli vyřešit přerozdělováním finančních prostředků, což je z mého hlediska problematické, protože zde máme naše priority, víme, jaké jsou naše priority a pokud bychom to měli řešit nějakým přerozdělováním, tak to je velice obtížné. Nejsem v zásadě proti tomuto postupu, pokud k tomu máme dobré důvody. Ovšem nesmíme se zavírat před ostatními možnostmi, to znamená IIA, nástroj finanční perspektivy. I tyto možnosti bychom měli mít otevřené. To je první věc. Druhá záležitost klimatické změny. Nacházíme se v situaci, kdy nás čeká mm, kodánský summit v prosinci a víme rovněž o tom, že jedna z nejobtížnějších záležitostí je otázka, jak financovat náklady jak financovat náklady pro méně rozvinuté země, když hovoříme o snižování emisí. Nevím, zda to bude financováno v rámci okruhu číslo 4 nebo z jiného okruhu, ovšem toto je perspektiva, na kterou nesmíme zapomínat. Museli bychom mít k dispozici strategii pro klimatické změny, náklady s tím spojené a tak dále. Jsou zde dva aspekty. Jednak jsou to interní náklady pro nás, pro Evropskou unii. Nezapomínejme na to, že před několika měsíci jsme přijali zprávu, kde pan Buzek, pokud je o strategický energetický plán, řekl, že potřebujeme 2 miliardy eur ročně jenom pouze pro tento konkrétní plán. A navíc tam můžeme dodat všechno to, co bude muset odsouhlasit na konanském summitu. To znamená, hovoříme o obrovských částkách, jež jsou zapotřebí pro životaschopné strategie v oblasti boje proti klimatickým změnám. Proto si myslím, že bychom zde měli ještě něco dodat, když hovoříme o budoucnosti. To znamená nejenom pokud jde o okruh čtyři, ale i rovněž o interní náklady. Děkujeme pan Belder, poté Helga Trupel, takže nejprve pan Belder, poté Helga a poté, poté Láslo bude odpovídat eh, tak, abychom poté se mohli sledovat náš dnešní program, čili pan Belder má slovo. Děkuji, pane předsedo, drahý zpravodaj, drahý kolego. Doufám, že se vyjadřuju ve vhodný okamžik. Já jsem předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají strukturálních fondů. O co se jedná? Po určitou dobu se snažím sledovat velice bedlivě vývoj Evropské rozšířené unie, zvláště z hlediska mm, péče o děti. Evropě, ale i v mé zemi by bylo škoda, kdyby eh, v evropském rámci existovaly problémy z hlediska péče o děti. Byla by škoda, kdyby docházelo eh, k zavírání institucí protože to by mohlo ohrozit budoucnost dětí. To je věc, která je pro mě velmi důležitá a proto hodlám předložit celou řadu pozměňovacích návrhů k tomuto bodu. To je důvod tedy mého vystoupení a chtěl bych vás na to upozornit a doufám, že v evropských souvislostech budeme zohledňovat iniciativy, které existují z hlediska péče o děti, zvláště z hlediska nevládních organizací, tak, aby i Evropská unie mohla podpořit tento vývoj. Jsem velice rád, že Evropská komise má vynikající iniciativu z hlediska Bulharska, protože se tam bude v blízké době konat konference na toto téma a doufám, že Evropský parlament v souvislosti s ekonomickou obnovou nezapomene na děti v Evropě a bude moci eh, jim podat střícnou ruku. Takže z tohoto důvodu chci upozornit na své pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Myslím, že zpravodaj sledoval s velkým zájmem eh, vaše pozměňovací návrhy. Helga má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla začít strategickou otázkou která zazněla již ze strany James Ellise. Já se také domnívám, že i když teď eh, musíme jednat o rozpočtu na 2010, tak otázka reviews je důležitá. Jde o to, aby se nám podařilo, aby tento rozpočet byl méně rigidní abychom tam samozřejmě měli stěžení body z hlediska výdajů a příjmů a propojili je, ale bylo by dobré, aby rozpočet 2010 byl také velmi důležitý z hlediska těch následujících let. Je to rozhodující rok. Jde o to, zda se nám podaří eh, určitou obnovu eh, zde zrealizovat. A proto tedy rozpočet na roku 2010 je úplně rozhodující. Otázky jako klimatická změna, udržitelnost, nové technologie, tedy celý tento plán a všechny tyto velké strategické otázky ohledně ekonomické politiky, regulační politiky, zaměstnanosti a nových produktů. To vše je velice důležité a já si přeju, aby se nám to společně podařilo, abychom eh, kladli určitý důraz eh, na některé oblasti, které jsou důležité. Podle té frakce je také důležité si uvědomit, že samozřejmě se budeme zabývat pozměňovacími návrhy, které se budou zaměřovat novými technologiemi, udržitelností a budeme se zároveň koncentrovat také na podporu Erasma a vzdělávání, tak abychom Eh, zdůraznili stěžení body, které se nám jeví zvláště důležité. Samozřejmě vnější politika Evropa ve světě, to jsou také důležité otázky. To, co eh, zatím mám, není vůbec dostačující a musí se to změnit. Pak mám ještě jednu připomínku, která se týká eh, potěšitelného vývoje z hlediska Kodeně. Totiž to, co je nutné zafinancovat, se netýká jenom těch eh, některých rozvinutých zemí, ale týká se to také chudých zemí, rozvojových zemí. A v každém případě by bylo vhodné mít tady určitou možnost eh, relevantně se zaměřit na tuto podporu. I kdyby to bylo třeba jenom eh, tak trochu symbolické. A jde, jde o to, e, že i privátní investoři by měli pokročit dále. Je to spíše obecná otázka. A v rozpočtu tak, jak stojí a leží, i když bude velmi náročný a velmi ambiciozní po kodaňské konferenci, bude vlastně jenom malým příspěvkem k naplnění toho velikánského úkolu, který tady stojí. Předtím, než Laslo odpoví, tak bych chtěl zdůraznit význam připomínky, kterou vyjádřila Helga. Zvláště bych chtěl vyjádřit dvě věci. Za prvé, my jsme si všichni vědomi skutečnosti, že budeme pracovat na základě vlastně předběžného návrhu rozpočtu který se stane návrhem, který v červenci odhlasovala Rada ministrů, který byl při, připraven a vypracován předtím, než jsme ještě znali rozsah ekonomické krize. A toto se bude uplatňovat za rok, tedy ve chvíli, kdy ekonomická situace bude ještě zcela odlišná. A ve chvíli, kdy doufejme, Institucionální situace bude také odlišná s uplatněním Lisabonské smlouvy, s novými kompetencemi, které budou dány Evropské unii a Evropskému parlamentu v rámci Lisabonské smlouvy a budou tady nové eh, spolurozhodovací možnosti. Takže to je velice obtížné eh, cvičení pro nás všechny. Ekonomická situace nás nutí jednat, reagovat a zároveň ten politický a institucionální harmonogram je takový, že máme určité potíže s těmito reakcemi Jo, to je důležitý bod. To, co uvedla Helga, je velice důležité. Krize a plány na podporu ekonomiky, které byly tedy přijaty 27 členskými státy, ukázaly, to, co my jsme jako rozpočtový výbor věděli vždy, ale co nevědělo veřejné mínění. A sice, že Evropská unie nemá rozpočtové prostředky proto, aby prováděla velkou ekonomickou politiku. Máme velmi malý rozpočet. Jsme legislativním gigantem, ale jsme trpaslíkem z hlediska rozpočtu. Měli jsme obrovské potíže, aby jsme našli 5 miliard eur a abychom zajistili dodatek z hlediska národních plánů. A ještě 5 miliard eur není naplněna, půlku bychom měli najít během roku 2010. Musíme tedy bdít nad tím, aby v rámci evropského rozpočtu, což závisí na nás, jsme dosáhli co nejdůkladnějšího naplnění všech těch evropských cílů ekologických a dalších, tak jako o tom hovořila Helga. A zároveň musíme ověřit, že členské státy, které mají větší rozpočtové prostředky než my, takže tyto členské státy naplňují své povinnosti například z hlediska kodeňských cílů. A z tohoto důvodu za určitou dobu navrhnu rozpočtovému výboru, nejdříve o tom budu hovořit s koordinátory, navrhnu, aby Evropský parlament přijal iniciativu oblasti nejdříve neoficiál, neoficiálního koordinování, pak ko- oficiální koordinace své rozpočtové politiky s politikami národních parlamentů. A to proto, abychom měli lepší záruku globální efektivity naší rozpočtové politiky a soudržnosti, koherence našich rozpočtových politik na evropské a národní úrovni. Musíme zajistit efektivitu a koherentnost. To teoreticky by mělo být zajištěno v rámci euroskupiny a ECOFINu, ale viděli jsme v praxi, že to nefunguje takže je nutné přijmout nové iniciativy a je jasné, že v rámci Lisabonské smlouvy náš rozpočtový výbor, možná ve spolupráci s ekonem parlamentu, bude moci přijmout určité iniciativy. Mezitím Juta chce položit jednu otázku, pak bude hovořit Laslo a pak náš drahý místopředseda pan Pitela, kterému děkuji, že dorazil. Vidíme ho tady velmi rádi a bude hovořit o jeho rozpočtu, který je naším rozpočtem. Děkuji mnohokrát. To, co právě e, předseda uvedl, v tom smyslu, že my jako Evropská unie jsme gigantem a rozpočtově trpaslíkem, to mohu potvrdit, ale o to je důležitější, abychom peníze, které máme k dispozici, tak abychom je skutečně efektivně vydali abychom zajistili implementaci v rámci rozpočtového roku. K tomu se zítra ještě vrátíme. Máme celou řadu žádostí o převod. A mimo jiné se to týká toho, o čem hovořila Helga. Musíme také eh, zajistit eh, možnost pomoci třetím státům, zvláště v souvislosti se zajišťováním našich ekologických iniciativ, našich myšlenek. V tomto smyslu musíme pomáhat třetím státům. A proto bylo doporučeno 90 milionů z hlediska rozpočtové položky. To je samozřejmě směšně malá částka a my jsme se snažili skutečně najít, co se dalo. A ještě jsme k tomu přidali 40 milionů. Komise v září tvrdí, že nemůže vydat tyto peníze a že, ho, že vydá tyto peníze na jiné účely. Samozřejmě, že o tom dnes také hovořil pan předseda, tady musíme tedy připomínat komisi její úkol. Komise musí naplnit to, co jsme mi rozhodli. Tady není možné se vymlouvat. Není možné se vymlouvat, že to nikdo nepažadoval. Tyto peníze mají sloužit tomu, co chceme z hlediska pomoci třetím státům. Když jsem viděla tyto žádosti o převod, tak mě to svým způsobem rozčililo, ale už dnes chci o tom něco říci, zítra o tom budeme důkladně hovořit. Je velice důležité, abychom dosíhrali na to, že komise skutečně bude realizovat to, co my jsme rozhodli, to je její úkol a pokud nebude mít dost lidí, tak musí rest, anebo musí okolečko pracovat více. Prostě není možné připustit situaci tak, jak leží a běží v současnosti. Děkuji Jutě za to, že připomněla, že když, znovu opakuje pan předseda, děkuji ti Juto, eh, skutečně pokud se přijme určité rozhodnutí, musí se aplikovat. To je taková zvláštní myšlenka, která existuje ve francouzské politice. Na jedné straně máte svět rozhodnutí a na druhé straně svět reality. A výhoda, že pracujeme společně, spočívá v tom, že se inspirujeme tím, co dobře funguje u jiných. A francouzi někdy potřebují tu německou kulturu nebo severskou kulturu, aby si Francie připomněla tak trochu některá pravidla zdravého selského rozumu. Takže nyní dávám slovo Lašlovi, který uzavře tuto diskuzi. Monsieur le rapporteur. Köszönöm, elnök úr, most megfordítottam a dolgot a bemutatás. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo budu odpovídat maďarsky. Tu prezentaci jsem měl v angličtině, čili postupoval jsem obráceně ke svému obvyklému postupu. Děkuji za všechny připomínky. Jsem nesmírně rád, protože zde nevidím žádný rozpor, což představuje určitou naději, že se nám snad povede společně vytvořit kvalitní rozpočet. Možná jsme jasně neřekli, vážený pane předsedo, to, že je mezi námi mnoho nových kolegů. A proto bych pro ně rád zopakoval následující věci. Jde o malý rozpočet, ovšem nesmírně důležitý, důležitý rozpočet, který je jakýmsi hnacím nebo mechanismem, který by to měl všechno zjednodušit. Ano, velké stroje, řekněme, využívají nebo spotřebovávají mnoho pohoných hmot, ovšem jakmile využijeme nějakého mazadla, tak všechno funguje lépe a právě takovým rozpočtem by měl být náš rozpočet, který by měl umožnit zjednodušit, zlepšit práci v rámci Evropské unie. Právě proto bychom měli zajistit to, aby naši lidé pochopili, bez ohledu na to, co slyší v médiích, když srovnáme celkový rozpočet Evropské unie, když se na to podíváme, tak skutečně jde o drobnou částku, protože z každé stovky eur pouze. Jedno euro či méně než jedno euro je utraceno v rámci tohoto rozpočtu. Možná překročíme v letošním roce právě to jedno euro, tu hranici jednoho eura. A všem to uvidíme až na konci letošního roku. A pokud jde o odpověď na jednotlivé otázky, připomínky, ano, James se zmínil o tom, že bychom se měli zaměřit na legislativní stranu. To znamená otevřeným způsobem se snažit rozumně spolupracovat mezi jednotlivými výbory, společně s jednotlivými výbory, o což už jsme se snažili v minulosti my, zpravodajové, v posledních letech. Pokud jde o okruh čtyři a ten, ten, tu revizi v poločase, já jsem pro tento plán, neměl jsem nějaká veliká očekávání. Ovšem tento výbor a tento Evropský parlament my přece nejsme pouze nějakým Hyde Parkem, kde bychom pouze mluvili bez nějakých konkrétních výsledků. Přece potřebujeme vidět konkrétní výsledky toho, co bylo řečeno. Evropská unie musí být brána vážně. A právě proto bychom měli dosáhnout konkrétních výsledků. Rád bych přivítal nového koordinátora za socialisty, který vystoupil poprvé v našem výboru. Rád bych vám poděkoval za vaše pochopení, za pozitivní reakci a těším se na pozitivní spolupráci s vámi. Do určité míry rozhodnutí v oblasti klimatických změn jsou propojeny s se záležitostmi okruhu 4 a ano, ty stropy by mohly představovat určitá omezení a právě proto bychom se měli snažit spolupracovat s radou v této oblasti. Jedna věc je ovšem jasná. Pokud Evropská unie nebude přispívat k úsilí třetí, rozvojových zemí v oblasti boje proti klimatickým změnám, tak žádná dohoda nedojde k žádné dohodě a k žádným konkrétním výsledkům. Otázka zní, zda je Evropa schopna to provést. To ovšem asi nespadá do kompetenci našeho výboru. Ovšem jasně bychom měli říci, že Evropský parlament si je vědom této povinnosti. Této morální povinnosti to je nesmírně důležité i pokud nejsme schopni jasně stanovit nějaké globální regulační postupy, které by mm, poté podkopaly eh, jednotlivá odvětví a která by mm, šla proti úsilí jednotlivých eh, rozvojových zemí, to by nebylo morálně správné. Helga už se o tom zmínila, měli bychom udělat vše, co je v našich silách. Měli bychom zdůraznit tyto prvky v rámci našeho rozpočtu. Nesmíme ztrácet ze zřetele právě tento boj proti klimatickým změnám a mělo by se to nějakým způsobem zakomponovat do eh, tohoto okruhu čtyři. Domnívám se, že bychom měli rozšířit tento okruh. Já jsem kdysi byl ministrem pro sociální věci v Maďarsku a byl jsem odpovědný za mm, boj proti dětské chudobě. A proto s tím samozřejmě souhlasím, s tímto prohlášením. Ovšem, ano, jsou to věci, které by měly spadat do povinností, kompetenci Evropské unie. Měli bychom nalézt způsob, jak to zakomponovat. Neměli bychom zde mít eh, argumenty, které by šly proti principu, proti zásadě subsidiarity. A tím se dostáváme zpátky k té mé metafor, metafoře, kterou jsem využil, že můžeme fungovat jako jakési jak, jakýsi mechanismus urychlování, či jakési mazadlo, které by mohlo přilákat pozornost um, a zároveň vést k pozitivním procesům na straně jednotlivých členských států, samozřejmě v těch oblastech, kde je odpovědnost na straně členských států. A tím se dostávám i k myšlence nebo k tomu argumentu zelených, eh, kterou rovněž podporuji. Potřebuji vaši pomoc, abych identifikoval jasné oblasti, nemůžeme říct si, kolik máme k dispozici, já zde nemůžu hovořit o závazcích, mohu zde zmínit pouze platby v tomto okamžiku. To maximum, maximum, které můžeme dosáhnout v případě, že by došlo k nějakému zázraku, to znamená, že by ten víceletý program které, kde bychom dosáhli ty skutečné platby, tak můžeme hovořit o nějakých 13 miliardách eur společně. Nějak celkově. Všichni jsme byli zapojeni do tohoto procesu po mnoho let a víme, že musíme v této oblasti nejprve dosáhnout dohody s radou. Nebudeme-li schopni se dohodnout v listopadu tak asi nebudeme schopni vyčerpat všechny tyto prostředky, těchto 13 miliard. Ovšem ty prostředky, které budeme schopni vyčerpat, ty by měly vyslat velice jasný signál na stranu našich evropských občanů, tak aby pochopili a aby zároveň viděli, které problematické body jsme zdůraznili, nebo které oblasti jsme zdůraznili my, Evropský parlament, protože Většina rozpočtu je taková, řekněme, šedivá, nejasná. To samozřejmě není náš případ, ovšem my bychom chtěli jas, vyslat jasný signál našim občanům, aby jasně viděli, jaké máme záměry a co nás vedlo v našem úsilí. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše připomínky. Děkuji, Laslo, za představení tohoto pracovního dokumentu a připomínám všem kolegům, že předložení pozměňovací návrhu z výboru a jednotlivých poslanců, tedy poslední lhůta je 9.9. příští týden. Ty, ta lhůta je velmi krátká. A pro politické skupiny je lhůta do 16. září. Tedy ukončili jsme pořadu jednání a můžeme se pustit do posledního dnešního bodu, do bodu 6. Rozpočet Evropského parlamentu je to téma, která, která se nás týká jako europoslanců i jako rozpočtového výboru. Naším eh, zpravodajem pro další instituce je pan Maňka. Chce pan Maňka vystoupit již nyní, anebo vyslechne nejdříve místo předsedu EP Pitelu? Děkuji Janimu Pitelovi, že přišel s spolu s generálním tajemníkem panem Klausem Vele, který sedí na místě, kde seděl dezignovaný komisař, nevím, jestli to je předurčení jeho budoucího osudu. Dozvěděli jsme se, že nové předsednictvo po volbě parlamentu v červnu si vybralo našeho přítele pana Gianni Pitelu, aby právě plnil funkci místo předsedy pro rozpočet. A došlo také k jednání předsednictva o rozpočtu EP na rok 2010. Vzhledem k velmi krátkým lhutám, které máme před sebou, měli jsme za to, že spolu s, se spravodajem panem Maňkou a po dohodě s místo předsedou Pitelou by mohlo být eh, dnes zajímavé vést tuto první výměnu názorů abychom mohli tedy získat lepší přehled, pokud jde o rozhodování v předsednictvu i v našem výboru. Jenny, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí příteli, předsedo Lamasure, milí kolegové, milé kolegyně, deset let jsem strávil v rozpočtovém výboru a právě zde jsem vlastně se zaučil v Evropském parlamentu, podobně jako členové a předsedové výboru. Jsem nejdříve byl zpravodajem pro strukturální fondy, potom obecním zpravodajem pro rozpočet a musím říct si zcela upřímně, že právě v tomto výboru jsem se naučil své řemeslo. Naučil jsem se mnohému. K tomuto výboru jsem skutečně získal zvláštní vztah a jsem rád i hrdý na to, že se sem vracím jako místo předseda Evropského parlamentu, který je pověřen rozpočtem. Nechci vytvářet hierarchii parlamentních výborů, ale vzhledem k velmi významnému charakteru práce této, tohoto výboru, kdy vlastně jsou vytvářeny nástroje pro konkretizaci evropských záměrů, bych zde chtěl vyjádřit respekt k vašim názorům a vaší úloze. Ale vzhledem k tomu, že jsme se tedy pustili do přípravné práce rozhodování předsednictva, chtěl bych skutečně pozbírat eh, vaše stanoviska, vaše názory, aby mezi námi došlo k synergii v této vzestupné fázi pro rozhodování, než dojde k rozhodnutí konečnému. Měli bychom bojovat na jedné frontě. Nejsou tu rozdílná bojiště, bojiště rozpočtového výboru a předsednictva. Musí dojít k optimalizaci našich výdajů a průhlednosti. Musíme optimálně využívat naše prostředky, aby práce institucí byla co nejefektivnější a konkrétně práce instituce, které dali občané důvěru. A chci poděkovat eh, významnému přispění předsedy rozpočtového výboru. A budeme hovořit eh, o opravném dopise, který bude schválen na příštím zasedání parlamentu. Může dojít k výměně názorů, která by měla být eh, užitečná z preventivního hlediska, ale měla by zaznít i zásadní diskuse a potom dojde ke schválení, až předsednictvo schválí tento opravný dopis. A podle mých informací k tomu dojde na příštím jednání 7. září. Tedy chci vás vyzvat. Nejde o to, abychom se do sebe pouštěli. Měli bychom společně obhajovat výsady Evropského parlamentu. Rozpočtový výbor a předsednictvo jsou dvě srdce, která bíjí v jednom těle. A tato srdce by měla být ve stejném tempu, aby nedošlo k srdeční arytmii. Nemělo by dojít k plítvání, nemělo by dojít ke zdvojování výdajů. A Měli bychom být schopni vytvářet z tohoto parlamentu funkční společný dům pro občany, aby i občané byli schopni přejít na nové tempo, do nové fáze, do které vstoupíme, až bude schválena Lisabonská smlouva. A já vám řeknu věci upřímně, kdybychom byli příliš dogmatičtí, tak by to lidé nepochopili. Neměli bychom být eh, františkány, měli bychom skutečně eh, žádat eh, více prostředků a potom utahovat a škrtit prostředky. Tolik O tolik se budu snažit, pane předsedo Lamasure, jsem si jist, že pod vaším předsednictvím tento výbor učiní to, co je třeba, vaši předchůdci to udělali před vámi a věřím, že díky vám dojde k novému kvalitativnímu skoku. Chci popřát všechno dobré panu zpravodaji Maňkovi i všem koordinátorům. Děkuji. Děkuji, milý kolego, milý Gianni, milý Pane místopředsedo, vaše výzva, aby zde byla dvě srdce, to určitě vyvolává velkou radost v řadách EPP, protože srdce je naším symbolem. A vy jste samozřejmě vyjádřil klíčovou politickou myšlenku, kterou sdílíme. A což pak my nemáme srdce jako socialisté. My to máme na našem eh, hlavičkovém papíře a je to náš symbol. Také jsme si zapamatovali tu výzvu, abychom se nechovali jako františkáni, což se asi našim přátelům katolické tradice příliš nelíbilo. Ale jak se říká ve Francii, nemusíme když chceme být vážní, nemusíme být proto smutní. Pane generální tajemníku, přejete si doplnit, co jste zaznělo z úst pana místopředsedy? Zejména proto, a to by bylo zajímavé pro naše poslance, co má být obsahem opravného dopisu, což se liší od jarních odhadů? Děkuji. Äh, Pane předsedo, pokud eh, si to přejete, tak eh, rád rozšířím výklad eh, pana místopředsedy a dám vám první informace v rámci této diskuze. Samozřejmě zatím je to návrh pouze generálního tajemníka. Byro ještě nerozhodlo a proto si myslím, že je správné, že nejdříve se předali za včas informace a z tohoto důvodu také předsednictvo rozhodlo, že jediným tématem na tom ustavujícím zásedání bude vlastně první rozprava ohledně rozpočtu. A vlastně 7. září do té doby bude dost času na případné jednání tak eh, do té doby případně přijmout příslušné rozhodnutí, tak aby to bylo výsledkem dialogu. Co bych dneska vám mohl prezentovat, to jsou pouze návrhy generálního tajemníka. Ostatně domnívám se, že ta rozprava, kterou jsme měli na Biru včera, byla pozitivní. Návrhy získaly velkou podporu příslušných místopředsedů ale definitivní rozhodnutí teprve nastane, musíme ještě vyčkat. Myslím si, že bude možné ho dosáhnout do 7. září. Myslím si, že je smysluplné, aby tento rozsáhlý dokument byl rozdělen do čtyř různých částí. Bylo by dobré ho takto restrukturovat, protože uvidíte, že se tam jedná o velmi odlišné změny. Tady samozřejmě se klade otázka. My už jsme započali toto řízení a proč jsme tady navrhli tyto změny již při prvním čtení. Jsou tady čtyři důvody v principu. Ten první je zcela normální a pravidelně se vyskytuje. To jsou závěry, které hm, předsednictvo přijme ještě v mezidobí to znamená ještě před letní přestávkou. A samozřejmě, pokud by měly být aplikovány, tak musí být také příslušným způsobem zafinancovány. A v rámci, v rámci transparentnosti jsou zde předložena tato čísla. Za druhé, a to je rutinní postup, který existuje vždy při rozhodnutí, Samozřejmě, že existují v rámci voleb v Evropě zvláštní rozpočtové pozice, které můžete posoudit, vyhodnotit, ale nemůžete ještě říci, jak budou ty položky konkrétně vypadat. Takže musíme mít určité přechodové eh, finance, to znamená, můžete odhadnout, kolik bude scházet ale je to pouze odhad a musí se potom tedy přizpůsobit tato situace. Toto se týká zvláště té otázky, jak bude vypadat eh, ten nový statut asistentů. Kolik asistentů například eh, musí absolvovat lékařské eh, vyšetření, takže i tady můžeme dát pouze určitý odhad. A třetí oblast, a to je opět jiná oblast, která si vyžaduje jiný přístup, tak tady existují některé nové akcenty. A tady budu očekávat také, že rozprava na úrovni předsednictva bude přijímat ještě dodatečná opatření právě proto, aby se tam zdůraznily některé akcenty. A čtvrtá oblast to je takzvaný personální balíček. Tady Samozřejmě byla žádost, aby se to prošetřovalo dříve, aby se to takzvaně neflikovalo. Byla zde snaha mít celkovou představu o tom, jaká je tady potřeba zaměstnanců. Myslím si, že je smysluplné, abych vám řekl, jaké jsou tedy hrubé rysy tohoto zaměření, ale v rámci těchto kategorií. Takže první bod to znamená aplikace rozhodnutí předsednictva, které byly přijaty ještě během vlastně práce před letní přestávkou. Tady máme čtyři oblasti, které vedou k eh, různému finančnímu zatížení. Nejdříve předsednictvo rozhodlo na jednom z posledních zasedání před volbami, že bude pozitivně vnímat jednotlivé vrstvě převrstvení eh, evropského rozpočtu. Cílové datum je 2014. Proč to datum 2014? Protože eh, tam vlastně eh, se bude vzpomínat výročí vypoknutí druhé světové války a tedy toto výročí bude příležitostí pro to, aby se zdůraznil význam evropského sjednocení. Tady tedy byla získána podpora výboru a ten, ta budova, která je bezprostředně v blízkosti parlamentu a která je velmi vhodná tak, aby tato budova mohla být využívána na dobu 99 let Evropským parlamentem. Co se bude dít poté, není ještě jasné, ale 99 let to by přineslo určitou plánovací jistotu. Teď je nutné eh, vyhlásit architektonickou soutěž na velmi vysoké úrovni toto musí probíhat, protože kvalita architektury v konečném efektu také ovlivňuje využitelnost této budovy a bude tedy vhodné, aby byla přijata první opatření z hlediska zaměstnanců v průběhu roku 2010. Na tyto věci máme 1,5 milionů eur, které jsou tedy předpokládány a které byly rozhodnuty. Mezitím eh, z různých osobností v Evropě, ale i mm, osobnosti z jednotlivých členských států vytvořili mm, takzvanou radu, kde předsedá pan Boruče, tedy polský expert, to byla také velká eh, žádost tohoto rozpočtového výboru, aby takový projekt byl skutečně fundován, protože historické otázky jsou také politické otázky, jsou to velmi citlivé otázky a tyto otázky je možné řešit pouze, pokud máme k dispozici dostatečnou historickou koncepci. Druhý bod který vedl tedy eh, k rozhodnutí o, otevření návštěvnického centra. To by mělo být otevřeno v druhé polovice roku 2010. Tady potřebujeme prostředky, abychom mohli také mm, zařídit určitou propagaci. Musíme nejdřív investovat, než budeme moci mít určité zisky. Je důležité, aby v tomto návštěvnickém centru byly také příznivé otevírací doby, to znamená ne úřednické otevírací doby ale tak trochu déle večer a případně během víkendu, takže budeme muset potřebovat eh, další zaměstnance nebo případně externí zaměstnance a budeme tedy potřebovat rozpočtové prostředky. Takže eh, zde dochází také v přesunu z hlediska copyrightu a softwaru. A třetí oblast, kde padla rozhodnutí, se týkají oblasti budovy a tady máme tři opatření, která byla navržena nejdříve rezerva ve výši 20 milionů eur a týká se to v podstatě tří oblastí. Nejdřív práce na budově Konrada Adenauera v Lucemburku. Bylo by dobré, kdyby tyto prostředky byly k dispozici tak aby se zde nevytvářely příliš velké deficity. A pokud e, budeme mít tyto prostředky, bylo by dobré je hned vyrovnat tak, aby se na, do budoucna nepřenášely tyto závazky. Také tam jsou určité možnosti z hlediska akvizice, to vždycky tento rozpočtový výbor eh, podporoval z hlediska těch vnějších eh, prostor. Samozřejmě to nemůžeme vždy přesně plánovat, ale víme, že pravidelně se objevují takové příležitosti a pak je samozřejmě vhodné, pokud se dá využít taková příležitost. Za třetí, mezi tím jsme Mm, konstatovali, že musíme klást větší důraz také na udržbu jednotlivých budov. A víte, že poslední varování to bylo zřícení stropu ve Štrasburku. Takže jednu část budov můžeme kvalifikovat jako zcela novou, ale mezi tím máme také některé části budov, které už jsou starší a je nutné o ně pečovat a pokud tomu nedojde, tak tyto budovy také ztratí na hodnotě a i to samozřejmě mělo dopad na restrukturalizaci. Proto je zde plán na renovaci i těch eh, starších částí budov a je to vnímáno jako priorita. Tady je nutné využít také rezervy na některé renovace ve Štrasburku a také v těch vnějších kancelářích. A prvním zasedání, na, kterém jsem byl, na které jsem byl pozván, tak jsem podal informaci o plánech generálního sekretariátu v oblasti restrukturalizace. Tady předsednictvo přijalo celou řadu rozhodnutí a i když tato rozhodnutí nevedou k nějakému výraznému zatížení eh, rozpočtu, spíše dochází k určitému rozložení, tak jsem chtěl informovat důkladně o všech těchto rozhodnutích a díky tomu bylo využito mnoho možností na úrovni generálního ředitelství, mezi generálním ředitelstvím, týká se to interní komunikace zaměstnanců generálního ředitelství, také logistiky, infrastruktury a v menší míře se to týká také vnější politiky a právní služby. Jak již bylo řečeno, to podstatné proběhlo díky personální restrukturalizaci a o tom jsem už hovořil také na posledním zasedání. Mělo by tady být více prostoru pro politické aktivity. Ty eh, takzvaní eh, lingvisté byli vlastně přemístěni blíže k poslancům a blíže tedy k místům, kde se provádí legislativní práce. To je důležité opatření a to jsem považoval jako uh, velice pozitivní věc v návaznosti na poslední zasedání na tomto rozpočtovém eh, výboru. Pak máme tři místa, jednak vedoucí bezpečnosti, tam je vlastní řízení nebo ředitelství. Není tam žádný požadavek na ředitele, ředitel bude k dispozici z jiné oblasti a pak je tam navýšení zaměstnanců v oblasti infrastruktury a logistiky, to je ovšem velmi důležité také ve finančním manaž, manažeru a profesionálním eh, doprovodu. Tady máme velké projekty z hlediska renovace eh, v Lucemburku. Další eh, nutnost byla přizpůsobit se evropským volbám, možná některá čísla, až tedy ke dní voleb, tedy 13. srpnu 33 poslanců se rozhodlo pro národní systém to znamená eh, oproti tedy evropskému statutu 33 poslanců. To je méně než 10 poslanců, kteří měli svobodu volby. Takže poslanci se rozhodli pro ten takzvaný balíček, který se skládá ze statutu jako takového a pak z opatření na implementaci, o kterých tedy rozhodlo předsednictví a více jak 90 tedy takto reagovalo. Teď víme díky těmto číslům, v jakém rozsahu parlament musí zajistit výkony sám a v jakém rozsahu bude přebírat částky z národních parlamentů, takže tím se může skorigovat tato kalkulace. Také došlo k velké změně eh, z hlediska, protože Eh, prognózy byly jiné, vlastně 420 posledního parlamentu již nejsou zastoupeny v tomto parlamentu, takže to má samozřejmě dopad na různé eh, výkony a finance. Je nutné provést některé technické korekce, které jsou nezbytné. Dále eh, je dohoda s Evropskou komisí ohledně také nemocenských výkonů. I to v určité malé míře muselo být nahrazeno. V celku v této oblasti dochází k malým výdajům 1,8 miliard euro. Tam je tedy toto číslo v porovnání s odhadem. Takže nyní vám mohu vlastně předložit návrh na menší výdaje. Co se týče asistentů, tam ty výdaje jsou vyšší, než bylo předpokládáno, protože máme, vypracovali jsme mnohem více smluv, než jsme kalkulovali. Ta prognoza byla, že normálně, a to je historická zkušenost až do konce roku, předpoklad byl 750 smluv a nyní máme přes tisíc smluv pro asistenty které byly tedy dohodnuty a to také tedy indikuje, že u mnoha poslanců a také u mnoha asistentů, pro které je to velice atraktivní zaměstnání, je jakýmsi vedlejším ehm, průvodním jevem, že musíme organizovat také lékařské prohlídky, je tady tedy určitý menší nárůst, ale z hlediska eh, statutu máme tedy vypracováno více než tisíc smluv a pravděpodobně ještě se k tomu připojí další smlouvy. Co se týče bezpečnosti, tam potřebujeme během roku 2010 se přizpůsobit potřebám z roku 2009. Bude nové eh, výběrové řízení v Bruselu, to navýšilo náklady pak eh, se jedná o ty nové budovy, které používáme a ještě dodatečné zatížení v oblasti také soudních nákladů. To eh, souvisí také s těmi problémy, které máme kolem budov ve Štrasburku. Třetí velký balík, to byly takzvané nové akcenty. A tady musím hovořit eh, skutečně velmi zdrženlivě, protože to je oblast, kde eh, předsednictví chtělo klást nové akcenty jako nové předsednictví i v souvislosti s rozpočtem 2011. Dochází k lehkému nárůstu eh, prostředků pro nadace a strany v Evropě. To říkám v souvislosti s evropskými volbami a také s tím, že potřebujeme čím dál víc tyto evropské instituce jako nositele mínění z hlediska stran, z hlediska nadací. Dále za druhé bylo navrženo, a to myslím, že je velmi důležité opatření a proto bych chtěl to výrazně podpořit, bylo navrženo, aby celá řada položek byla z AD7 povýšena na AD9. Proč? Proto, aby mohly být prováděny interní konkurzy pro ty zaměstnance, kteří od 1. května 2004 byli najati v rámci nového statutu. Parlament eh, si zvolil velmi opatrný přístup z hlediska zaměstnávání i u těch přístupových zemí, protože bylo řečeno, my nejdříve se chceme seznámit s těmito zaměstnanci, musí se nejdřív osvědčit a musí tedy nejdříve plnit manažerské funkce. Ale po pěti letech musíme říci, že tyto zaměstnanci teď již jsou známí, osvědčili se a my bychom měli otevřít tuto možnost právě pro zaměstnance ze zemí, které přistoupily roku 2004, aby tito lidé dříve přijali eh, manažerské eh, funkce. Parlament byl eh, mnohem opatrnější než rada a komise, tehdy to bylo odůvodnitelné, ale myslím si, že nastala doba, abychom učinili tedy ten krok, který by byl vstřícný zvláště vůči těm, kteří se velmi angažovali tak, aby mohli učinit rychlejší kariéru a proto chceme podporovat interní konkurzy, pokud nějaký e, zaměstnanec e, jak si absolvuje AD9, tak e, myslím si, že je skutečně nyní nejvyšší čas, aby lidé z těchto přístupových zemí mohli vykonávat významné manažerské funkce. Pak tam byla rezerva pro nové period eh, předsednictví 10 eh, milionů. Co to jsou tyto nové priority? Jsou to nové priority předsednictva. Předsednictvo musí rozhodnout o těchto nových prioritách. A roku 2009-2010 to jsou vlastně první roky tohoto předsednictva. Jde o to, že chceme vytvořit manévrovací prostor pro toto předsednictví, takže musí tady být k dispozici omezené prostředky na nové iniciativy. Bude se konat také klauzura 5. a 6. října v rámci tohoto předsednictví a myslím si, že tyto iniciativy se budou velice rychle rozvíjet, ale tady bych vám byl vděčný, kdybyste eh, byli eh, flexibilní. Co se týče personálního balíku, tedy nových míst, tak tady vám mohu říci to, co jsem napsal z hlediska řízení budov, restrukturalizace, Tady byla snaha, o které se intenzivně diskutovalo s panem Maňkou. Byla tady snaha, aby se nepostupovalo ve dvou etapách, ale aby již eh, při prvním čtení se projevily všechny potřeby a všechna přání. Bylo nutné tedy zjistit, zda je vše skutečně nezbytné. Já jsem to učinil, pak jsme to snížili ze 30 na 22 Doufám, že těchto 22 tedy získá podporu rozpočtového výboru z hlediska rozpočtu na rok 2010. Doufám, že to bylo užitečné. Opakuji, byly to čtyři kategorie. První kategorie realizace závěru předsednictva, hlediska rozpočtu, za druhé nutné přizpůsobení se po evropských volbách, za třetí některé nové akcenty z hlediska eh, prezidia a za čtvrté eh, personální, tedy balík, to znamená to je otázka, která se ještě diskutuje. Prezidium pozitivně přijalo tyto návrhy a doufám, že 7. bude moci rozhodnout a že pak proběhne velmi uh, intenzivní dialog s rozpočtovým výborem. Merci, monsieur le Děkujeme, vážený pane generální tajemníku, děkujeme za toto velice jasné a komplexní vystoupení. Máte zde rovněž ve svých materiálech eh, informace, na základě které předsednictvo včera diskutovalo. A rovněž jste jistě pochopili. To znamená, byro ještě nepřišlo s rozhodnutím, ovšem pan vice místo předseda, pan Pitela, pan generální tajemník, to, co nám předložili, to jsou ty první návrhy, rozpočtové návrhy roz, eh, našeho předsednictva. Pokud jde o nové členy, rovněž bych chtěl říci, že je zde rovněž ehm, systém, který jsme zde měli v minulosti, to znamená systém financování různých dávek parlamentních, které umožnily bývalým poslancům, řekněme, provádět určité kampaně, řekněme, hlasujte za mě a tak dále, spíše než pro někoho nového, protože my, když budeme, my, když zde budeme původní, tak nebudeme zvyšovat daně, ovšem pokud zvolíte někoho nového, tak to bude mít dopad na parlament a na jeho rozpočet, zvýší se samozřejmě rozpočet a tím se zvýší daně, čili takto jsem byl zvolen já a jsem <laughs> Všem rád bych řekl, že pro národní politiky, pro ty, kteří odešli z naší politiky, tak to je samozřejmě, ano, je to systém, který je velice eh, dobrý. Klaus si myslím, že to vysvětlil velice jasně. Máme zde Itali, kteří mají úžasnou představivost ve volbách rovněž. A náš zpravodaj nyní pravděpodobně chce vystoupit ještě Helga Pan Fernandez bude chtít vystoupit, pan Portas, ovšem zpravodaj má slovo jako první, pane Maňko. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, děkuji generálnímu tajemníkovi za jeho návrh. Rád bych se ještě věnoval proceduře, která je velice důležitá v tomto časovém presu ve volebním roce. Rád bych řekl to, že odhady Evropského parlamentu pro rok 2010 byly schváleny hm, v plénu v květnu letošního roku. Budeme-li chtít udělat jakoukoliv změnu, tak tato změna musí proběhnout tak, že do 9. září dle našeho postupu předložíme pozměňovací návrhy. Podnětem pro tyto pozměňovací návrhy je hm, takzvaný opravní eh, dopis, ten se stává takovým opravným dopisem, jakmile ho schválí předsednictvo Evropského parlamentu a jakmile je prodiskutován zde na eh, poli našeho výboru. My máme druhý den k dispozici návrh tohoto dopisu, který předložil generální tajemník. Nebudu zacházet do podrobností ohledně obsahu, nejenom proto, že jsme neměli dostatečný čas eh, k posouzení tohoto dopisu, ale i proto, že nevíme, v jakém rozsahu ho eh, schválí Běro parlamentu v následujících dnech a věřím, že podrobněji budeme diskutovat eh, tento dokument po jeho schválení Běrem příští týden. Nyní je pro nás nesmírně důležité, to, milí kolegové, mm, termín pro pozměňovací návrhy je 9. září. A proto, pokud chceme, chceme-li dodržet tento postup, je důležité, aby se běro sešlo na svém doplňujícím zasedání nejpozději 7. až 8. září. Já jsem nesmírně rád, že právě, to, že jste se zmínil o tom, že ta toto setkání 7. září proběhne. Vážený pane předsedo, rád bych zdůraznil to, že poslanci Evropského parlamentu na svém zasedání 5. května jednoznačně vyjádřili svůj názor a to to, že případné opravné dopisy se musí omezit na buď nepředvídané události nebo technické úpravy. Samozřejmě toto je trošku širší návrh, ovšem toto byl názor Evropského parlamentu, ve svém usnesení poslanci Evropského parlamentu varují, já myslím, že přímo pan BG, který je bývalým předsedou našeho výboru, varují před tendencí spolupráce mezi předsednictvím a výborem, aby teda se to změnilo v nějakou běžnou formalitu místo skutečného dialogu a varují, aby nedošlo k nějakému unáhlenému přijímání rozhodnutí. Tento letošní rok je výjimečný i z důvodu voleb a právě proto všechny časové termíny jsou obráceny na ruby a já věřím, že v následujících letech budeme schopni opětovně se vrátit k našemu obvyklému rytmu. Poslední poznámka. Měl jsem možnost jednat s představiteli dvou institucí ohledně návrhu, jejich institu- návrhu rozpočtu jejich institucí. Já jsem zodpovědný za osm institucí a když jsem hovořil s účetním dvorem, zjistil jsem, že pochopili to, že v období krize se musíme uskromnit a zaměřit se na financování hlavních linií, hlavních postupů, hlavní činností. Rád bych zdůraznil to, že naší hlavní linií je legislativní činnost, to znamená legislativní práce. A poznámka na závěr. Váš zpravodaj bude jednodušeji vyjednává s představiteli ostatních institucí, pokud bude moc využít právě svou vlastní instituci jakožto vzor, který eh, by měly následovat ostatní instituce, tak jak to od nich požadujeme. Děkuji. To je pravá slovenská moudrost, která by se měla stát moudrostí evropskou. Máme tu ještě tři žádosti o slovo Helga. Merci. Ähm, Děkuji, pane Vele, za představení velmi podrobné a považuji za pozitivní, že to zaznělo nyní, že tu informace máme již nyní. Já mám pro vás dvě otázky. Možná je to v německém kontextu, ale pro Německo je to velmi důležité. V loňském roce proběhla aféra o rozhodnutí, nerozhodnutí Joe Linena, pokud jde o nový statut. A já jsem si kladl otázku, zd- že tehdy parlament vlastně nebyl ochoten poskytnout informaci o, o tom, kolik poslanců přešlo ze starého statutu do nového. Možná to byl nějaký informační šum, ale mě by zajímalo, zda skutečně ty informace byly nebo nebyly. Pokud je o nový statut, tak nám bylo řečeno, že je tu určitá předpisová mezera, pokud jde o osoby, které vykonávají například funkci ministra a vlastně do nového statutu se to mělo také započítávat. Pane Vele, víte o tom, jak se ta věc vyvíjela a budou vyplněny tyto mezery v našich předpisech. Děkuji. Pan Fernandes. Eh, já pessoal. Eh, co se mě týče, eh, já mám jeden bod, který je pro mě velmi osobně důležitý. A sice rozpočet podle mého názoru by měl mít pevný základ z hlediska výdajů, stálých výdajů a mm, toto by se mělo každý rok obnovovat se zohledněním inflace a ta, nebylo by dobré tedy um, abstrahovat od těchto hodnot. Samozřejmě, že se musí zohlednit také mzdy, platy a další část by se měla týkat um, plánu činností. To by měly být akce, které by měly odpovídat opatřením parlamentu, kde by měly být stanoveny náklady a po uplynutí těchto akcí na konci roku by se mělo posoudit, zda výsledek těchto akcí, těchto opatření eh, eh, byl dosažen. Například jedna akce, která, nebo akce, které by podle mého názoru byly důležité, by byly akce, které by měly za cíl přiblížit parlament občanům a to by se mělo konat na základě ročního eh, základu. I po posledních volbách eh, bychom eh, si měli uvědomit, že je nutné zajistit správní dopady těchto akcí. U rozpočtu těch jednotlivých čísel je vždycky jednoduché se demagogicky vyjadřovat a populisticky hovořit. Já jsem si jist, že pokud nějaký poslanec nyní navrhne, aby poslanci jezdili na kole do parlamentu a aby se odpovídajícím způsobem zkrátily mm, platy, pak to bude jistě podpořeno médií a i veřejným měním, ale to nevyřeší ekonomickou krizi a také to nezlepší celkovou ekonomickou situaci. Takže to by nebyl vhodný návrh. Samozřejmě chceme mít rozpočet, který zůstává v určitém rámci, ale je nutné, aby se dalo s tímto rozpočtem pracovat. Děkuji. A poslední mm, řečník, pan Portas. Obrigado, pane předsedo. Já jsem eh, s velkým zájmem vyslechl eh, jednotlivá vysvětlení a celkem je to tak, že tato rozhodnutí mají také politický dopad. Jedná se o globální přizpůsobení se Evropského parlamentu. A pokud v předběžném návrhu rozpočtu tyto prostředky z hlediska růstu jsou eh, porovnány s komisí, tak dochází k určitému eh, vyostřování. A nepochybuji o tom, že velká část eh, vysvětlení, proč některé investice jsou nutné, tak tato velká část je jistě odůvodnitelná, nemám žádné pochybnosti. Co se týče nutnosti, tady jsme zajedno, ale musíme si položit otázku, zda toto vše by mělo být realizováno v roce 2010. A e, zde mám určité pochybnosti. Podstatné pochybnosti mám ještě ohledně jiné záležitosti. Tato práce byla provedena, ale proč jsme se stejně vážně nezabývali tím, kde je možné zajistit úspory, aniž by došlo k poškození kvality parlamentní práce. Myslím si, že máme dobrá kritéria. Mohl bych vám uh, uvést příklady. Pro žádného voliče, nikoho v našich eh, zemích, není pochopitelné, že Evropský parlament omezil počet poslanců a zároveň zodpovědnost za výdaje, za cesty, za cestovné, víte, že teď se musí předkládat všechny doklady a tak dále, není tedy pochopitelné, že tyto okruhy u poslanců nyní vykazují více peněz než roku 2009. E, tady není žádná možnost toto srozumitelně vysvětlit občanům. Není možné, aby tento nový systém, kde se platí jízdenka, tak aby tento systém byl pro daňového poplatníka dražší než z hlediska kilometrovného. E, já tomu nerozumím. Jsem i kdybych byl ekonomem, tak bych tomu pravděpodobně nerozuměl. Dále existuje celá řada jiných bodů, jiných čísel. Máme eh, od 32 eh, parlamentů méně, ale máme tady asistenty, jejich počet se zvyšuje, počet cest se zvyšuje také. a taky nevím, kde je toto nové roaming zákonodárství. Jistě, teď se platí méně za roaming, ale nedaří se mi pochopit, proč to zde není snaha po určitých úsporách. A když se podívám na tuto kapitolu ohledně parlamentu, tak vidím, že je tady celá řada bodů, kde by bylo možné zajistit efektivní zprávu a přitom eh, zde vidíme stále krácení. Mám pocit, že se nejedná o populismus. Naším úkolem je spořit a realizovat úspory. Řekl jsem již, že jsme měli i v předchozích letech problémy s radou a určitě existují prostředky, kde by byly možné úspory a existují jistě prostředky, které by se daly využít lépe v jiné části rozpočtu. Děkuji, drahý kolego. Nikdo již nežádá o slovo. Pane e, generální tajemníku, chcete zareagovat na ty konkrétní otázky, které položila hlavně paní Trypel a další kolegové? Ano, srdečné díky. Pokud si to přejete, budu reagovat nejdříve na otázku paní Trippel. To není žádným tajemstvím, že 33 eh, poslanců toto využili. Co my neděláme pravidelně, nezveřejňujeme jmenovité seznamy. Myslím si, že je to zcela normální. Ten počet je jasný, to není žádné tajemství. A je to také důkaz toho, že vlastně ten statut byl přijat takže to není vůbec žádné tajemství. Ale jmenovité eh, informace nebo jmenovité seznamy eh, nešíříme eh, na adresu novinářů, ale číslo není žádným problémem. Co se týče mm, regulace těch některých mezer, samozřejmě v každém národním systému je to jiné, to znamená, kde je to započitatelné, kde nikoliv. Samozřejmě, že to musí být řešeno v národních eh, systémech. My nemůžeme řešit na evropské úrovni, co se dá započítávat či nikoliv. A pokud existují takové mezery, tak existují v národním právu a nikoli ve statutu evropského eh, poslance. To je otázka, která existuje na úrovni národních, vnitrostátních zákonodárců. Tam se to musí řešit. Ještě dvě, tři připomínky na adresu pana Portase. Parlament vždy dal jednoznačně najevo, že stanovuje eh, náklady, které by neměly být eh, překročeny o více než 20 A co se týče, což se také neděje. A pak byla otázka ohledně úspor. Já jsem na posledním zasedání byl požádán, abych činil více ve prospěch podpory parlamentní práce. A nepředkládám nároky na další pracovní místa, ale v té krátké době máme 82 míst, které nejsou podle mého názoru nezbytná. Byla to místa, která byla přesunuta do oblasti, kde jsou mnohem užitečnější pro eh, členy parlamentu. To znamená, nejedná se o další náklady, ale jedná se o restrukturalizaci, převrstvení, eh, které proběhlo vyrovnaným způsobem. Takže nejedná se prakticky o nová eh, místa nebo nová přání. A ještě informace ohledně cestovného. Tento efekt tady vzniká proto, že ten statut umožňuje poslancům, aby mm, i část cest ve své vlastní zemi byla pokryta. V, tém, v, tém, v tom minulém předpisu to nebylo centrálně pokryto, ale byly tady určité možnosti, které byly stanoveny národním zákonem. A nyní máme vlastní předpis, podle kterého v některých konkrétních případech cesty i ve vlastní zemi mohou být proplaceny eh, do 20 dnů, pak je to jaksi eh, další náklad. To znamená, některé eh, kategorie nákladů nemohly být proplaceny v minulosti a nyní mohou být z naší strany proplaceny v rámci nového systému. Děkuji, pane zpravodaji. Chcete se ujmout slova? Ne. Pan místo předseda Alvár. Herzlichen Dank. Um, díky, ještě jednu otázku, pane Vele. Nevím, jestli i v ostatních členských státech tomu tak je, ale eh, podle evropského práva jsme zdaňovány. A je tady otázka, nebo víte, zda členské státy již eh, přizpůsobily svoje národní daňové právo. Eh, například eh, jedná se o zálohy. Eh, to bylo již zakotveno třeba v německém právu. Jsme opět specifikem, nebo to existuje i v jiných členských státech? Pan předtím, než pan generální tajemník odpoví, tak musím říct, že ve Francii je tomu stejně. To znamená, že my jsme byli informováni eh, francouzským minister, ministrem rozpočtu v tom smyslu, že máme i nadále platit daně ve Francii podle francouzské tabulky. Ale přirozeně daň, která je zadržena v Bruselu v rámci komunitární daně, bude odpočtena, tedy odečtena od daně, ke které jsme povinni ve Francii. Nejsem si jist, že tento eh, systém eh, dodržuje komunitární právo. To znamená, že v některých případech by bylo možné i podat eh, žalobu u soudního dvora. V každém případě, kolegové, byste měli zvážit politickou vhodnost té mobilizace členů parlamentu z hlediska placení daní ve vlastní zemi. Takže teď ještě zareaguje generální tajemník a poté ukončíme naše jednání. Pokud jsem dobře pochopil vaši otázku, tak ta otázka se týká porovnání eh, německého daňového práva a ostatních členských států. To znamená, máme šestadvacet členských států a Německo. Eh, byl bych rád, kdybych vám to mohl písemně dát jako odpověď až po tomto zasedání, protože se musím informovat u kompetentních spolupracovníků. A zřejmě to bude také po spolkových volbách v Německu. Milí přátelé, Děkuji vám mnohokrát, děkuji pane místopředsedo, děkuji pane generální tajemníku, děkuji zpravodajům. Milí kolegové, Končím toto jednání a zítra zahájíme v 9 hodin ráno. Avšak eh, koordinátoři zde